Jest chyba dla nich? Okej. Okay. Proszę Państwa, otwieram nasze specjalne, wyjątkowe spotkanie. Dámy a pánové, nadešla chvíle, abychom zahájili mimořádnou schůzi, respektive slyšení iniciativy evropských občanů, eh, která se týká eh, vivisekce a Stop Vivisection. E, to je slyšení, které organizujeme společně s výborem petičním pro životní prostředí, e, zdravotnictví a výzkum a vědu a energetiku. Dámy a pánové, dovolte abych připomněl, že tato iniciativa byla vytvořena na základě nařízení 211 z roku 211 eh, z roku 2011 s cílem vytvořit takovou platformu pro to, aby občané v Evropě eh, se mohli obracet na Evropskou komisi s náměty, požadavky, eh, navrhovat legislativu, samozřejmě spadající do pravomocí Evropské unie. Avšak vše vypadá snažší, než ve skutečnosti je. To vůbec není snadný úkol. A to především s ohledem na to, že taková iniciativa musí schromáždit alespoň milion podpisů od občanů alespoň ze sedmi členských států a pouze poté se komise takovým požadavkem zabývá. S ohledem na toto tak chci poblahopřát organizátorům, kteří, které zde zastupují pan Andre Menaš, pan Gianni Tamino a pan Claude Rice, kteří zastupují eh, sponzory eh, této iniciativy. Asi, jak si, jak, asi jak dobře víte, je to první Eh, slyšení na toto téma, ale když jsme měli další slyšení, One of Us, potom Right to Water a teď je to třetí Stop Vivisection. To jsou slyšení právě zorganizovaná díky takovéto občanské iniciativě. Chtěl bych přivítat naše experty, jako například pana Gríka, který je, eh, který je eh, předsedou Americans for Medical Advancement, organizace s AFMA, Potom je to paní Bare Sinusi, profesorka na Pasterově institutu a laureátka Nobelovy ceny z roku 2008. Děkujeme, že jste přišla, paní profesorko. A paní McIver, která je členkou Humane Society International. Jak jsem již zmínil, Dnešní slyšení se spolu organizuje s výbory PETI, ENVY a ITRE a s Evropskou komisí. Jejich zástupci také přišli. Dovolte, abych eh, přivítal paní Macolu, eh, místo předsedkyní výboru petičního, pety, potom pana Katajnena, místo předsedu Evropské komise, a pana Karla Falkenberga, který je generálním ředitelem na generálním ředitelství životní prostředí. Než dám slovo sponzorům, tedy organizátorům této iniciativy, tak dovolte takové stručné rezimé. Zde jde o dva problémy, které jsou propojeny, nebo dvě otázky, které jsou spojeny s touto iniciativou. A e, důvody, proč se zvířata používají pro účely vědeckého výzkumu, to je první otázka. A druhá otázka, zda-li tato e, směrnice skutečně přispívá k tomu nejlepšímu rámci, který vědecký eh, se potřebuje při používání zvířat, při pokusech na zvířatech. Ano, je to mm, velice dobré, eh, abychom položili si tuto otázku, protože eh, ta mm, tedy směrnice blokuje nové vědecké modely a vlastně to, abychom tedy opustili tuto koncepci samozřejmě výzkum na zvířatech lze používat pouze v minimální, v co největší minimální míře. A s tím, že musíme zároveň i o tato zvířata řádně pečovat. Já bych se chtěl apelovat na řečníky, aby dodrželi čas a poněvadž máme čas pouze do 18.30. Rád bych tedy eh, i eh, se obrátil teď na místo předsedkyni výboru PETY. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Asi tak, jak, víte, jak, vy jste se, jak vy jste požadoval, tak já se pokusím neprotahovat toto. Jako místo předsedkyně výboru PETY, tak skutečně jsem byla velice ráda. A je to pro mě velké potěšení a čest, že jste mě pozvali a dovolte pár poznámek. Podle mé zkušenosti lidé směšují iniciativu, občanskou iniciativu a petiční řízení v rámci Evropského parlamentu to jsou oba velice relevantní nástroje, ale mají eh, různé eh, způsoby. A je třeba zdůraznit rozdíl. Petiční výbor je výbor, který hraje eh, přímou roli při tom, že dává hlas evropským občanům. I jedna konkrétní osoba sama může tedy se obrátit na nás peticí. A když Evropané Teď v době, kdy Evropané mají pocit, že se jim Evropa odcizuje, tak petiční právo musí být e, dostupné všem, snadno dostupné. A e, pokud jde o e, občanskou iniciativu, takže to je často iniciativa, která je zamítána Evropskou komisí, protože nenavrhuje tedy nějaký právní akt nebo ne, nesnaží se novelizovat evropské akty, takže to je něco jiného. A samozřejmě tato iniciativa, občanská iniciativa je dobrý nástroj, ale má několik slabin. Nyní právě revidujeme dotčené nařízení a využijeme tuto příležitost, abychom vyřešili problémy s právním rámcem. Po několika letech zkušenosti s občanskou iniciativou, tak jsme zjistili, že především je to byrokraticky náročné a zde petiční výbor se aktivně snaží toto vyřešit a doufáme, že tento nástroj bude skutečně příznivý pro občany a bude co pro ně nejefektivnější. Dnešní téma. Zde máme dvě petice, které teď řeší náš výbor, které se týkají e, zrušení vivisekce a i jde o novelizaci evropské legislativy, která se tohoto týká vivisekce a e, pokusy na e, zvířatech, to je předmět četných diskuzí v každém členském státě i v různých institucích Evropské unie zde v Bruselu. Je to emotivní e, téma a hm, mnoho lidí, já osobně máme k tomu velice pevné názory. A tato iniciativa Eh, ale mm, vedla k tomu, že občané eh, mm, přišli s určitými obavami, i pokud jde o spolehlivost mm, tohoto výzkumu. A i ta směrnice 2010-63, ta byla transponována všemi členskými státy a nabyla účinnosti v roce 2013. Cílem směrnice bylo aktualizovat předchozí směrnici, která byla platná od roku 96. Nicméně, já chápu obavy, které vyplývají z vivisekce a z pokusů na zvířatech pro vědecké účely, já to zcela chápu. A pokud je o nás, tak petiční výbor eh, bude informovat mm, předkladatele petic o výsledku tohoto slyšení a o pozici Evropské komise. Určitě to nám pan místopředseda komise Katajen brzy osvětlí. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo vicepředsedovi Evropské komise panu Katajnovi. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, děkuji za, za organizování dnešního slyšení na téma Stop vivisekci. U petice vždycky jde tedy o sebrání milionu eh, podpisů a tady jasně se ukazuje, že tahle iniciativa má své místo ve struktuře eh, Evropské unie vám, kteří jste zde, se tady podařilo dosáhnout tohoto obdivuhodného výkonu. A já bych teď rád řekl vůbec něco k celému eh, procesu ECI. Komise 31. března přijala zprávu, která vyhodnocuje první tři roky fungování tohoto nového nástroje, tedy eh, Evropské občanské iniciativy. Eh, Naším závěrem tedy je, že E, ten celý postup funguje dobře, stále je ještě možné jej zlepšit, například co se týče e, data, e, kdy, kdy se podepisuje ten, tato petice, protože a také údajů, které je potřeba poskytnout při podpisu. Komisi opravdu jde o to, aby Eh, tato iniciativa fungovala do budoucna, protože ji považuje za obrovsky důležitý nástroj. Takže my jsme opravdu otevřeni eh, diskusím v následujících měsících eh, ohledně tomu, co by bylo možné zlepšit. Budeme diskutovat samozřejmě se za, za zainteresovanými stranami i jinými institucemi a také vítáme to, že Evropský parlament připravuje zprávu z vlastní iniciativy na toto téma a také to, že mm, tato věc už se začala prodiskutovávat na radě. Jedna z věcí, na které se zaměřuje naše zpráva, je, že je potřeba zajistit, aby během toho veřejného slyšení eh, byly slyšet různé hlasy. Eh, to, tři, ta tříměsíční lhůta eh, pro komisi, aby se rozhodla ohledně iniciativy, velmi krátká. A tak eh, veřejné slyšení je v podstatě takovým, i takovým jediným způsobem, jak získat eh, eh, úhly pohledu od zastánců i odpůrců. Dnes si vyslechneme ku příkladu tři odborníky na toto téma, které jsem pozval Evropský parlament. Tohle je taková novinka, kterou komise opravdu vítá a doufáme, že i do budoucna pro další slyšení týkající se dalších iniciativ tomu tak bude. Takže e, já bych zde jménem komise rád přivítal organizátory celé této petice. E, vážíme si občanské iniciativy ohledně tohoto velmi citlivého a důležitého tématu. E, komisi poskytuje příležitost zvážit a vyhodnotit, eh, kudy se ubírá celá Unie a jak, jaký pokrok udělala, co se týče také možností, které máme díky nové smlouvě. Eh, tady vycházíme se eh, také ze směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. My se těšíme na tuto diskusi, protože pro nás na komisi je velmi důležitá a ovlivní také naši reakci. Budeme Eh, také poslouchat výměny mezi eh, evropskými poslanci, odborníky a zástupci veřejnosti. Eh, ředitel, generální ředitel Karel Falkenberg z DG Envy také v krátkosti přednese mm, určitý projev ohledně toho, jak, v jakém stavu se, příprav se nachází směrnice 2063 Eh, my si tedy důkladně vyslechneme všechny argumenty a eh, budeme mm, do diskuze vstupovat pouze, pokud bychom mohli eh, nějak vyjasnit některé sporné body. Po tomto slyšení komise také připraví svoji písemnou odpověď pro iniciativu Stop Vivisection, kterou předpokládáme, že tu přijmeme 3. června. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní předsedající. Myslím, že přišel čas. Děkuji mnohokrát, pane vicepředsedo Evropské komise. A nyní se obracím na organizátory, kteří nám představí svou iniciativu. pan Tamino a pan Rice. E, máte slovo a můžete představit svou iniciativu. Thank you. Eh, parlerò in italiano per... Hovořit italsky, abych co nejlépe vysvětlil jednotlivé koncepce a Dovolte, abych předem uvedl takovou úvahu. Velice často slycháváme, že lidé hovoří o otázce e, pokusu na zvířatech pouze jako o etickém problému, o, že to dělají pouze ochranáři zvířat, ale cíl, náš cíl, jakožto tedy organizátorů této iniciativy, je právě snažit se e, zjistit, zdali používání zvířat při výzkumech je užitečné pro účely zdraví občanů. Eh, takže to je náš hlavní cíl. To znamená, zdáli dnes vědecky řečeno, používání pokusů na zvířatech zdali garantuje evropským občanům, eh, že to skutečně bude pro jejich zdraví. A naše odpověď je ne. Ale to není naše odpověď, to je odpověď celé řady vědců a i hodně analýz a metaanalýz ukazují, jak vlastně zde jsou, že tedy a všechna ta hodnocení různých výzkumů na zvířatech nám dokazují, že je zde řada případů, mnoho případů, kde v podstatě zde není vztah mezi těmi eh, výsledky, eh, které jsme dosáhli u zvířat a výsledky pro zdraví člověka. Takže my si myslíme, že ano, je, eh, ne, se, my třeba nemůžeme ani použít jedno zvířat jako eh, zástupce jiných, jako hlodavci nebo třeba tedy myš nebo potkan. V podstatě tam ta korespondence je 50% toho vztahu, to znamená, že to nekoresponduje eh, člověku. A jak tedy lze tedy ani jinému zvířatu, takže jak zvířeti, takže jak lze si říci, že v podstatě nějaký výzkum, který se udělal na myši nebo potkanu, že bude aplikovatelný na člověka, že tam ty výsledky budou stejné. To znamená, e, třeba výsledky e, na, uzískané na myši nejsou stejné jako na potkanovi a potom, jak to může být platné pro člověka navíc. A jinými slovy, e, výzkumy na zvířatech nejsou žádnou zárukou, pokud jde o E, tedy to, že to bude obligatorně platit pro člověka, třeba to je případ e, léků nebo toxikologie, třeba nařízení REACH, když se podíváme. Takže když se ty látky zkoumaly na občanech, tak to není žádná záruka pro, občanu, pro občana, zdali bude to mít stejné účinky, škodlivé účinky jako na zvířatech. Takže zde třeba nařízení REACH. Zde bychom chtěli, máme celou řadu údajů, třeba, že něco je karcinogenní, třeba u e, zvířat, e, u tedy hlodavců, ale potom třeba Mm, to jsou ale údaje, které máme e, za 50 e, let a týká se to pouze 20 tisíc látek, ale těch látek, které se používají, je daleko více, takže přece nemůžeme takto za těchto podmínek garantovat zdraví e, člověka. My chceme mít vědecké, validní, adekvátní vědecké metody, které budou korespondovat, odpovídat požadavkům podle smlouvy, to znamená, pokud jde o bezpečnost pro občana, spotřebitele, pokud jde o ochranu životního prostředí a samozřejmě také i pokud jde o ochranu zvířat. Ale je třeba se na to podívat dohromady, na všechny tyto aspekty. A tudíž tato iniciativa eh, ta získala obrovskou podporu občanů v Evropě ve skutečnosti ty podpisy těch je více než milion, milion třista tisíc. A mm, takže to některé z nich dokonce z různých důvodů tedy byly eliminovány. A je třeba si uvědomit, že dnes, pokud eh, se podíváme na stav občanů v Evropě, tak zde neexistuje žádný vztah mezi výzkumem a ochranou zdraví občanů. Takže Eh, dopad třeba, eh, proč tedy degenerativní nemoci rostou, proč eh, čím se zvyšují nádory u dětí například. A my máme přece povinnost garantovat jejich zdraví, to znamená, musíme intervenovat a používání údajů z výzkumu na zvířatech, to není žádná adekvátní odpověď. A tudíž, co chceme? My chceme abychom konečně objasnili toto. Zdali ten model, tento model pokusů, zdali je prediktivní, zdali lze podle toho odhadovat, jaký bude dopad na zdraví člověka. A my říkáme, že ne. A my klademe tento problém takto. Ano, když existují validnější, lepší vědecké metody, tak je používáme. Ano, a jsou takové metody. A je třeba je používat více než v minulosti. Je třeba více investovat tímto směrem a tím garantovat adekvátní možnost eh, pro eh, to, aby laboratoře používaly eh, uznávané bezpečné metody, hm, které velice rychle budou schopny reagovat na požadavky podle smlouvy. A naše smlouva stanoví, že občané musí mít záruku, a e, e, pro jejich zdraví a pokusy na e, zvířatech toto negarantují. Tudíž je třeba jít tím druhým směrem. A zde většina těch laboratorních metod, které existují třeba v literatuře, ano, je třeba, aby se vyhodnotili a aby rychle se začaly používat. My jsme připravili eh, celý takový spis, který jsme předali již komisi a který je také k dispozici všem poslancům a v tomto spisu my popisujeme stovky, stovky údajů, je tam velká vědecká bibliografie, která podporuje naši tezi a které dokazují, že e, ty pokusy na zvířatech nedávají žádnou záruku, nějaké predikce, nejsou validní ty výsledky a my chceme, aby se používaly náhradní metody, substituční metody. Neříkáme, že by to měly být metody, e, které by používaly méně zvířat. My říkáme metody bez používání zvířat. A samozřejmě na tomto slyšení my e, nemáme čas, abychom kompletně vědecké poznatky prezentovali v pár minutách, ale my jsme chtěli udělat toto to znamená e, celou tu dokumentaci schromáždit, dát ji k dispozici parlamentu, dát ji k dispozici komisi, e, proto aby bylo možné velice pečlivě vyhodnotit, zda existuje validnější metoda než ta, kterou používáme do posud a která bude garantovat zdraví občanů, která bude skutečně reálně vědecká, vědecká pokud je o toxikologii třeba i pokud je o farmakologii a obecně pro celý ten velký případ, velký počet případů, kde komunitární normy i e, stanoví, že lze používat zvířata, například pesticidy, biocidy nebo e, ty přídatné látky do potravin a tak dále. My chceme, aby celá tato část, aby se zrevidovala, aby se změnila, aby byla bezpečnější pro evropské občany. Pani Lajs, Czas dla Pana. Siedem minut. Oui, euh, bonjour. Ano, dobrý den. Já chci také poděkovat, že jste nás pozvali eh, na eh, tuto kontradiktorní diskuzi, eh, Eh, zatím, do, eh, která se týká této iniciativy na základě nařízení a eh, po Lisabonské konferenci, na základě Lisabonské smlouvě mm, a takže já jsem, měl, já jsem připravil si anglickou prezentaci, ale bohužel jsem o ní přišel ve vlaku, takže francouzsky. A děkuji tedy, že jste nás pozvali. Jmenuji se Claude Rice. Já jsem 40 let byl eh, generálním ředitelem výzkumné ústavu CNRS a v biologii působím již více než 60 let. A eh, naše nevládní organizace, nebo spíše nevládní organizace v množeném čísle, které spolu podepsali tuto iniciativu. Tyto, in, tyto nevládní organizace schromáždily více než milion podpisů a které podepsali mm, skutečně efektivně, ale milion dalších nás podpořilo eh, s touto iniciativou, občanskou iniciativou. Samozřejmě Naším cílem je, abychom spochybnili směrnici 63 2010, která stanoví, že zvířata jsou spolehlivým modelem, způsobem pro výzkumy veřejného zdraví, pro výzkum i mm, eh, a že to je zcela akceptovatelné. Samozřejmě my zcela nesouhlasíme s tímto náhledem, poněvadž eh, takové zvíře nikdy není eh, biologickým vzorem pro jiný živočišný druh. <laughs> To není vzájemně nahraditelné. Žádný živočišný druh nemůže nahradit jiný živočišný druh. Já vám to mohu prokázat matematicky. Za prvé, co definuje živočišný druh? druh. Hm, tam jsou určité limity a ty limity to znamená eh, reprodukční izolace. Přece eh, eh, kočka nemůže se křížit se psem a tak dále, takže tam vidíme, že ten živočišní druh je jasně delimitován. A potom je to unikátní. Má i gene, genový, genofond, který je mm, unikátní. A samozřejmě to zvíře, potom ten živočišní druh, když je vystaven určitému stresu a podobně, nebo exponován tedy chemickým látkám a, či, hm, a tak dále, nemocem, nebudu všechno tady eh, eh, vyjmenovávat, tak potom se chová jinak. A to znamená, eh, jeden druh reaguje svými geny jen, jen, určitým způsobem na tu expozici a jiný druh, ten, který má jiné geny, tak potom reaguje jinak. Takže zde není žádný důvod se domnívat, že oba druhy budou reagovat stejně, třeba podobně, ale někdy úplně opačně. A nelze podle toho principu říci, že jeden živočišný druh je spolehlivým modelem pro ostatní živočišné druhy. Tudíž eh, my eh, jsme proti tomu, aby se eh, nějaký živočišný druh, nějaké zvíře tedy používal jako model pro člověka. A pro tedy ten výzkum, který se týká lidí, potažmo. A zde e, samozřejmě ono pro chemický průmysl je to snadné. Potom, když vy máte nějaký výrobek X a chcete ho uvést na trh, no tak mm, ono třeba je trochu karcenogenní ten výrobek, ta látka a hm, e, nebo a potom vy můžete si vybrat třeba e, nějakou, nějaký druh myši, nějaký živočišný druh, třeba 67BE, eh, když jde o to, a ta, třeba tam pro, tu, pro ten živočišný druh to bude zcela eh, v pořádku, ale když si vezmete tedy eh, druh myši jiný, tak ten může reagovat jinak. Pro něj to může být karcinogenní, takže pro něj ten výrobek může být nebezpečný. A jde o stejný výrobek, to, pa, to platí pro extrogeny, když třeba Eh, tak můžete eh, textovat na C1H třeba eh, myši, anebo když chcete, nebo mm, B67L, mm, CG, takže tam ty výsledky budete mít úplně jiné u stejné látky. Takže chápete, že asi tady to jsou obrovské možnosti pro náš průmysl, když se uvádět různé látky na trhu. A samozřejmě potom ty důsledky jsou katastrofické pro naše zdraví. Na jedné straně Eh, se to týká incidence i prevalence eh, pro eh, diagnózy jako Alzheimerova nemoc, diabetes, rakovina, rakovina prsu především a prostaty nebo nemoci jako Alzheimerova choroba a autismus také, takže tam to může mít obrovské dopady. Bohužel, já mm, bych vám byl, býval mohl eh, i předložit tabulky s čísly, které jsme schromáždili ve Francii. Náš eh, eh, tedy institut je schromáždil, ale bohužel se to nepodařilo ani přes internet, protože tady my nemáme přístup k externímu internetu. To jsem vám všechno chtěl říci. Za devět let od roku 2009, když jsme schromáždili informace od různých státních institucí ve Francii, tak jsme zjistili, že cukrovka se zdvojnásobily, za 9 let se zdvojnásobil výskyt cukrovky, Alzheimerova choroba také skoro dvakrát se zdvojnásobila a rakovina prsu více než dvakrát a rakovina prostatu pětkrát se zvýšila za 9 let a autismus pokud je o incidenci faktor 50 tam platí dokonce od roku 2009. Takže prevalence, počet osob, které žijí s danou diagnózou, tak to se zvýšilo 250krát, nebo 300krát dokonce. Takže vidíte, že to jsou problémy, které jsou velice vážné. Pokud bychom pokračovali, pokud bychom řekli, že ano, budeme pokračovat eh, s těmito pokusy, s těmi tedy mm, modely, eh, mm, zvířecími modely, takže děti, které se teď rodí, mm, to znamená až v roce 2050, tak jeden ze tří bude mít cukrovku, jeden ze čtyř Alzheimera a vlastně eh, tři, jedna žena ze tří rakovinu prsu a všichni muži budou mít rakovinu prostaty a pokud jde a autismus, tak, eh, takže jeden ze tří. Jeden autista ze tří. Takže to jsou čísla hm, v roku 2050 zase není tak daleko. Tak proto je třeba skoncovat s těmito pokusy na zvířatech. A jak to lze udělat? My máme Eh, určitý vědecký pokrok, který jsme zaznamenali za posledních 20 či 30 let a to především jsou to nové metody, které existují, nové nástroje, na které se vyvinuly, například pokud je o toxická chemická rizika. Nyní máme Eh, takzvané eh, pluripot, eh, pluripotentní buňky, to znamená buňky, které lze diferencovat, derivovat pro každou, mm, každý typ mm, tkáně a to jsou tedy buňky, které nejsou ze zvířat a jsou to tedy eticky získané e, buňky a e, platí to tedy e, pro tom pro všechny, pro embrya, pro děti, malé děti, pro dospěl, dospělé děti, osoby, pro staré osoby, pro všechna et, veškerá etnika a vlastně pro každý tento typ osoby můžeme takto vyhodnotit toxicitu a tyto buňky IPS lze tedy exponovat různým, vystavit různým chemickým látkám v různých koncentracích publikacích a tam dostaneme jasnou odpověď potom, která se týká dané látky, daného výrobku a samozřejmě eh, to, eh, eh, tak to dá zjistit jasně, jak to bude, jaký to bude být dopad pro naše buňky a hm, potom můžeme tedy díky kultivaci vlastně zjistit, jak se to bude chovat pro celého člověka, bude to prostřednictvím klinických testů a vyhodnotit se, jak tyto výrobky se budou chovat eh, třeba vůči člověku a ne vůči zvířeti, jako třeba vůči myši. Protože to chce nařízení líč. Chce, abychom testovali chemikálie na, eh, na eh, myši. Bohužel my ale nejsme myši. My nevážíme tolik, co myši ani. Takže mm, já si myslím, že to je otázka prevence a ta stojí za to. Pokud je o biolékařský výzkum, zde bych chtěl ocitovat slova Sidney Breyera, laureáta Nobelovy ceny, který říká, že v biologii je třeba dělat eh, výzkum from bedside to bench, jak on říká. Ještě poslední věta, ano. to není klasické slyšení, protože mě tady omezujete v čase. Dobře, já bych uzavřel, že není možné, abychom pokračovali touto cestou a nadešla chvíle, abychom změnili biologický výzkum. Ten přece udělal obrovský pokrok, již nyní máme určité techniky, které nebudu detailně popisovat, které nám umožňují, abychom reagovali na celou řadu problémů, které se týkají lidského eh, zdraví, zvaří, zdraví tedy lidí a nezdraví zvířat. Děkuji. Bardzo děkuji i przepraszam za svou. Děkuji vám. A omlouvám se za to, že to musím plnit eh, svou roli předsedy a hlídat váš čas. Tato prezentace bude samozřejmě přístupná na webových stránkách našeho výboru. Nyní bych eh, se chtěl přesunout k další prezentaci od zástupce Evropské komise, kterým je pan Karl Falkenberg, generální ředitel ředitelství pro životní prostředí Takže prosím, pane Falkenbergu, máte slovo. Evropa má jeden z nejpokročilejších právních rámců pro ochranu laboratorních zvířat a proto je poměrně dobré na globální scéně, že ten kompromis, který se nám podařilo e, vybojovat, pokud jde o směrnici o ochraně laboratorních zvířat, nyní e, tento kompromis existuje. Samozřejmě nejsou s ním spokojeny žádné zainteresované strany, jenomže pokud se nám nelíbí kompromis, pak není jisté, že to znamená, že je to dobrý kompromis. Je zapotřebí podrobně zkoumat problémy, které leží na srdci našim občanům. A právě to nyní děláme. Nyní tedy máme s námi pana Falkenberga, kterému již brzy dám slovo, aby nám nastínil pozadí současného regulačního rámce. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za eh, zorganizování tohoto slyšení. Musím říci, že je mi velkou ctí, že tu hovořím po boku tolika známých vědců. Když já pocházím spíše z ekonomického sektoru, nicméně pozvali jste mě, abych, sem, eh, abych tady prezentoval regulační rámec, tak jak vypadá v Evropské unii. A to je tedy mým úkolem. Soustředím se tedy spíše na objasňování některých bodů, které jsme zatím zaslechli. Existuje eh, tedy základní návrh té iniciativy a já si myslím, že tady nej, nej, nejsou tu žádné názorové rozdíly. Všichni jsme přesvědčeni, že existuje mnoho lepších a bezpečnějších testovacích metod, které lze vyvinout a některé z nich už jsou v poměrně vyzrálém stádiu na trhu a potom tu máme tradiční testování na zvířatech. A proto, eh, když Evropská unie přehodnocovala legislativu, která je z roku 1986, Představili jsme směrnici 2010 lomeno 63, která v podstatě která v podstatě zakazuje každou jinou metodu než testování na zvířatech. A já bych chtěl přečíst článek 4 této směrnice, který říká, že členské státy zajistí, aby tam, kde to bude možné, by, by byly využívány vědecké a spolehlivé metody, budou využívány místo této procedury, tedy místo testování na zvířatech. Místo, místo tohoto postupu což eh, v tomto případě znamená pokus na zvířatech. To znamená, že jakékoliv další pokusná opatření musí být používána primárně v Evropské unii a členské státy mají povinnost zajistit, aby tomu tak bylo. Tato legislativa, jak už říkali kolegové na podiu, byla transponována do všech 28 členských států, nicméně je to legislativa poměrně nová. Začala platit v členských státech až na konci roku 2013. Takže zkušenosti a výsledky této legislativy jsou stále ještě velmi čerstvé. První eh, schrnuté zkušenosti eh, chystáme, se chystáme zhodnotit po pěti letech od implementace, čili v roce 1918 nebo 19. Je předložíme parlamentu, radě ministrů, tehdy, předložíme parlamentu a radě úplný přehled o implementaci této legislativy. Ta legislativa to není jenom ten článek, který jsem právě ocitoval, který, vy, který e, vynucuje používání alternativních metod tam, kde jsou oskoušené a certifikované. Zajišťujeme tím, aby e, využívání zvířat tradičním postupem se snížilo. Když se podíváte na podmínky, za jakých se to odehrává, tak se snažíme zajistit, aby členské státy dohlédli na to, že v laboratořích ta zvířata, která přesto jsou využívána k pokusům, se dočkala co nejúctivějšího zacházení, tak aby se snížila jejich bolest, stres a tak dále. Domníváme se proto, že hlavní problém, před kterým stojíme, spočívá v tom, jak co nejrychleji validovat alternativní pokusné metody. Tak, aby na základě směrnice z roku 2010 eh, mohly být využívány, aby mohly být povinné v laboratořích celé Evropské unii. Tady bych chtěl říci, že Evropská unie má velký náskok před všemi ostatními státy na této planetě, pokud je mi známo. Nevím o tom, že v, někter, že v našich partnerských zemích by legislativa tak jasně bránila dobré životní podmínky zvířat a kde by tak jasně požadovala využívání alternativních metod všude tam, kde je to možné. v realitě, a právě odsud si myslím, že pochází většina té kritiky, kterou slycháme, v realitě vědecké výbory stále ještě e, uvádějí argumenty. Já jsem si vyslechl ty prezentace a jsem přesvědčen o tom, že byly připraveny v dobré víře. Když vědecké výbory debatují o těchto otázkách, tak bohužel stále slýcháme mnoho spochybňování solidnosti tohoto přístupu. Evropská unie má dobré životní podmínky zvířat zakotvené ve smlouvě, jakožto jeden z cílů Evropské unie. Kromě toho máme princip předběžné opatrnosti, který je také zakotven ve smlouvě. A musíme kolektivně pracovat na tom, a tady doufám, že ta iniciativa přispěje významnou měrou, abychom mnohem rozhodněji a mnohem rychleji dospívali k vědeckým dohodám ohledně toho, jaké procedury, jaké postupy jsou dostatečně e, solidní na to, aby se jim dalo věřit. Během slyšení už to také zaznělo, že REACH vyžaduje pokusy na zvířatech. Ano, to je pravda, ale je to jen poslední nouzová možnost. REACH právě tak, jako jakákoliv další eh, pokusná metoda vyžaduje nejprve využití alternativních existujících dat a metod a až v posledním eh, případě pokud nic takového neexistuje, povoluje i pokusy na zvířatech. Tak je to napsáno v nařízeních. A eh, tak by se to mělo v realitě odehrávat a o to se musíme kolektivně postarat. Tak by to mělo vypadat v našich laboratořích a ve vědeckých institucích, které jsme zřídili proto, abychom zajistili, že, že látky, se kterými se naši občané setkávají v každodenním životě, byly správně oskoušeny a to s co nejmenší nutností uchylovat se k pokusům na zvířatech. Děkuji vám. Děkuji i vám, pane generální řediteli. A bude nám potěšením, pokud se i nadále budete účastnit našeho slyšení. A nyní promluví náš první expert, pan Grík. ještě než mu dám slovo, chtěl bych říci, že poté, co si pan expert vezme slovo a promluví, proběhne první kolo otázek a odpovědí eh, od poslanců, tedy těch, kteří eh, dali vědět, že si přejí vzít slovo jménem jednotlivých výborů. A pokud bude čas, dáme slovo i dalším poslancům v rámci Catch the Eye. A poté si vezme slovo zástupce organizátorů, pan Menáš. A pokud náš host, pan Greek, je připraven nyní, Pak mi bude potěšením dát mu slovo. Is the uh, microphone functional? Yep. Good. Excellent. Thank you. Before I begin, I want to thank the European... Eh, děkuji. Než začnu, tak bych rád poděkoval výboru Agri za pozvání na dnešní slyšení. Také děkuji komisi za to, že eh, mě také pozvala. A na závěr bych také rád poděkoval vám všem zde přítomným. Mnohokrát děkuji, že jste přišli. A je to pro mě čest eh, k vám dnes hovořit. Byl jsem pozván za svoji expertízu, pro svoji expertízu, co se týče eh, vytváření modelů. Já jsem vydal asi 20 publikací, v nich jsem eh, hodnotil a kritizoval eh, zvířecí modely výzkumu. Ehm, řekněme, toto, tyto publikace jsou čl, vědecké články, které využívají eh, vědecké modely pro popsání potřeby eh, využívání zvířat eh, pro testování. Já jsem autorem knih, kapitol, článků, které byly tedy publikovány v literatuře, v médiích a dávám přednášky po celém světě o tom, jak se využívají či zneužívají zvířata ve vědě. E, také vyučí na dvou e, lékařských školách v USA. A rozhodně nemám žádný finanční zájem v tom, na tom, jak tato diskuze zde v Evropském parlamentu e, dopadne Často lidé totiž eh, využívají či citují eh, studie, které dokazují, že všichni vědci mají zájem na tom, aby eh, se zvířata využívala ve výzkumu. A říkají, že tady všichni respondenti mají finanční zájem na využívání zvířat. A já jsem ale odborníkem, eh, co se týče prediktivní, eh, předpovědní hodnoty využívání zvířat eh, pro testování a tedy pro další použití na lidech. Ty zvířecí modely nemají žádnou prediktivní hodnotu pro to, jak lidé budou reagovat na nějaké léky či vakcíny. Například 100 vakcín proti HIV eh, AIDS eh, eh, mělo velmi dobré výsledky na opicích, ale ani jedna z nich neměla dobrou reakci u člověka. To znamená nula ze 100. Tady nepotřebujete být nějakým odborníkem na statistiku, abyste věděli, že to opravdu nemá tu předpovědní hodnotu také jsme zaznamenali asi tisíc léků, které poskytly ochranu pacientům po ehm, Eh, mozkové mrtvici, ale zase nic z toho nebylo předpověditelné na zvířatech. Takže ukazuje se, že opravdu eh, zvířata ne, neposkytují tuto prediktivní hodnotu, ale přesto všichni eh, řada tedy výzkumníků pořád potvrzuje to, že využívání zvířat je dobré a že má nějakou prediktivní hodnotu. Takže ta, to prohlášení, že to má nějakou hodnotu, je ale e, dokazatelně chybné. Máme dvě oblasti, které nás nejvíce zajímají. To jsou tedy oblasti jedna a dvě. To je tedy využívání zvířat e, pro prediktivní modely pro testování léků. Tedy to je ta jejich e, předpovědní hodnota. Řekněme, že tedy můžeme využít zvířata proto, abychom eh, nahradili, eh, abychom je využili jako zdroj inzulínu nebo eh, abychom třeba využili jejich srdeční nějakou chlopeň a podobně. Problém, který tady vidíme v těch číslech, je problém 1 a 2, a sice jak testování na zvířatech se, řekněme, prodává společnosti. Tady máme dvě zásady vědy, které ukazují, že zvířata nemají předpovědní hodnotu pro, pro člověka. Jednak máme evoluci. Tady na tomhle grafu vidíme, jak naši společní předkové, to znamená předkové primátů, jak lidí, tak eh, lidoopů. Tady vlastně tady vidíme opice, gibony, gorangutany, gorily, šimpanzi a lidi. Všichni jsme začali tady s nějakým stejným genetickým eh, vybavením, ale dnes Všichni máme v genetickém vybavení rozdíly, ale tyhle ty rozdíly tedy velké nejsou, stále jsou opravdu malé. Druhá oblast vědy, která dokazuje, že tyhle ty modely nejsou předpovědní, je věda, která se říká complexity science. Tady máme eh, graf, který je velmi komplikovaný, nepředpokládám, že eh, tady všechno z toho vysvětlím. Jsou tady ale tři části, kterou chci ukázat. Komplexní systém, komplikovaný systém se tedy skládá z jednodušších systémů, které mají nižší míru organizace. To znamená, všichni se skládáme z nějakého hvězdného prachu. Všichni máme uhlík, dusík, kyslík. A tyhle ty eh, látky se tady chovají stejně v kuřeti nebo v myši nebo v člověku. Ale samozřejmě eh, komplexní systémy mají jakousi hierarchii toho, jak to interaguje. Eh, když do toho vstupují tedy geny a jakým způsobem vytváří potom sítě, tak samozřejmě ta situace je úplně jiná. Na, vyšší, na vyšším stupni organizace ty komplexní systémy už se nechovají stejně. A protože se mohou chovat tak odlišně, vznikají podmínky, které jsou tedy charakterizované eh, teorií chaosu. Tady na tomto slajdu vám ukážu teorii chaosu. Tohle je matematický model, který pro jeden eh, komplexní systém, odlišný od druhého komplexního systému, eh, tady vlastně to máme až čtvrté místo za desetinou čárkou. Takže tady opravdu tyhle ty dva matematické systémy jsou si tak strašně blízké ale vlastně když ten eh, počítačový eh, program to projel, tady vidíte vlastně tu eh, světlejší linii a tmavější linii a přeci jenom ty rozdíly tam jsou vidět. Takže pokud nějaký lék je dán člověku, který je tedy na té černé linii, ten lék by zabil. Na té světlejší linii, kdybychom dali lék nějakému člověku, tak by jej vyléčil. A Přesně tohle se ukazuje v lidském lékařství, protože ne všichni lidé reagují stejně na léky i nemoci. Abych tedy mm, ještě podpořil ty teoretické základy z teorie chaosu a Eh, teorie komplexity. Tady máme také empirické důkazy eh, pro to, že zvířata opravdu neposkytnují předpověditelnou hodnotu pro lidi. Tady máme celou řadu možných slajdů, které bych vám mohl ukázat z vědecké literatury na celou řadu eh, témat. Tady na tomhle konkrétním slajdu měříme biologickou dostupnost u lidí a u eh, zvířat, u primátů, hlodavců a psů. Pokud ten graf je eh, zmatený, tak to tak prostě má být. Tady vůbec nemá se ukázat žádná organizovanost toho grafu. Eh, my tomu říkáme takový roztříštěný graf. Takže když se chceme podívat na to, jak dostupná je nějaká létka, eh, látka v tkáni lidí a zvířat, tak takhle to vidíte. Od zvířat byste se nic nedozvěděli, prostě byste neměli představu, jak se ta látka bude chovat v lidské tkáni. Mm, předpokládali byste, že třeba tam vzniknou nějaké vzorce, že tam třeba budeme mít um, nějaký úhel 45 stupňů od dola nahoru. To by mělo nějakou předpovědní hodnotu, ale to, to tak tady přeci není. Takže ačkoliv zvířata někdy budou mít stejnou biologickou dostupnost jako lidé, je to eh, málo časté, takže i když eh, třeba známe tu biologickou dostupnost u zvířat, nevíme, jakou biologickou dostupnost to bude mít u lidí. Eh, to se dá reprodukovat pro karcinogeny, pro toxické látky, pro léky a tak dále a tak dále. A přitom právě proto to se zvířata používají. Používáme to proto, abychom u zvířata viděli nějakou reakci, kterou potom bychom eh, mohli použít eh, u lidí. To je tedy ten údajný eh, účel eh, testování u zvířat. Já neříkám, že nemáme jako lidé nic společného se zvířaty. Eh, například všichni savci mají srdce, plíce a ta se chovají poměrně stejně. Ale ty reakce na léky se odehrávají na vyšším stupni organizace než zde. Takže tam potom i ty malé genetické rozdíly převáží nad tím, co máme společného. Takže eh, nejenom převáží, ale i ty obrovsky malé rozdíly v genetice prostě hrají větší mm, roli než velké podobnosti i mezi jednotlivými lidmi. Dneska se často hovoří o takzvané personalizované medicíně, to znamená, snažíme se nalézt, nalézt um, léky či léčby pro, pro konkrétní osobu. To znamená, není, nemáme žádný univerzální přístup, univerzální lék. Třeba víme, že muži a ženy reagují odlišně na některé léky i e, nemoci. Stejně tak reagují odlišně etnické skupiny. Ukazuje se, že dokonce i jednovaječná dvojčata se liší, co se týče jejich reakce na léky a nemoci. Takže pokud vám kdokoliv řekne, že nějaký zvířecí model byl eh, geneticky modifikován, aby napodobil eh, lidský model, tak se zeptejte, jak to musí být, jak moc to musí být modifikováno, abyste z toho udělali něco, eh, co je tak podobné jako jednovaječná dvojčata, protože pokud ani ta jednovaječná dvojčata nezarojí stejně, tak přece není možné, aby nějaké zvíře mělo stejnou reakci a aby mělo reakci, která by měla předpovědní hodnotu pro člověka. A z tohoto důvodu většina léků potom jsou buď neúčinné nebo e, pro lidi, anebo je prostě e, lidé nějak nesnášejí. A bylo mi řečeno, že mám 16 minut, teď se ukazuje, že jsem měl méně. Omlouvám se za přetažení. Takže tenhle slide přeskočíme. To můžeme taky přeskočit. Iniciativa, o které dnes hovoříme, se týká eh, tedy vědy a etiky, ale pokud zvířata nemají tuhle tu předpovědní hodnotu pro lidskou reakci na léky a nemoci, tak samozřejmě vyvisekce není nezbytným zlem. Omlouvám se ještě jednou za to, že jsem přetáhl. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Přechodzíme do vypovědi pytań ze strany paní panów posłów. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k otázkám a odpovědím. Otázky budou klást poslanci eh, jednotlivých výborů. A máme tu také přidělený řečnický čas jednotlivým poslancům. Nejprve paní Aguilera na dvě minuty, maximálně dvě minuty, prosím, hlídejte si čas na obrazovce. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat velice rychle eh, těm organizátorům, iniciátorům této iniciativy. Já myslím, že skutečně eh, to je velice užitečné a já eh, jsem velice zvědavá slyšet, vyslechnout si vaše pozice. Také chci tady uznat, Mm, vyjádřit slova uznání všem vědcům, eh, protože určitě všichni experti přispívají k eh, lepšímu zdraví lidí a kvalitě života nás všech. Eh, I, tedy i přispívají všichni, i ti, kteří dělají experimenty na zvířatech, všichni přispěli k lepší kvalitě. Já nejsem expertka na, ve světě výzkumu či v pokusech na zvířatech, nejsem žádnou expertka, a je třeba tedy získat veškeré možné informace, skromáždit informace od vědců. A já jsem měla možnost i navštívit jedno centrum, jeden institut eh, v Granadě. Je to eh, institut biomedicíny, který dělá pokusy na zvířatech a Eh, já tedy jsem připravená získat veškeré informace ze všech zdrojů, ale také si myslím, že je třeba vyjádřit velké pochybnosti. I ta směrnice 63-2010, ta by měla být tedy eliminována údajně. A já chci říci, že cíl této směrnice eh, je tedy plně nahradit právě pokusy na zvířatech. O to šlo. Já myslím, že ta směrnice je dobře e, e, e, cílená, podle mého skromného názoru. A z pohledu biologického říkáte, jeden živočišný druh nemůže nahrazovat jiný. A já jsem slyšela i opačný názor. Já jsem si vyslechla vaše argumenty i protiargumenty. Zde jsou velké Mm, vědecké pochybnosti. Podle mého názoru k dnešnímu datu je těžké nahradit eh, pokusy na zvířatech k dnešnímu datu nějakým jiným modelem. Já si myslím, že tato směrnice je dobrá, dobře zacílená a i stanoví, že v průběhu let se bude nahrazovat eh, mm, pokud tento způsob, tedy tyto pokusy se budou nahrazovat jinými modely. A pokud to bude možné, tak eh, jsem proto, abychom zrušili veškeré pokusy na zvířatech, ale dnešnímu datu podle mého soudu to možné není. Dziękuję. Pan poseł Janusz Wojciechowski, półtorej. Děkuji. Nyní pan Vojčechovský na minutu a půl. Zdá se, že tu není, v tom případě pan Hojzling. Děkuji, mám tady teď tři minuty, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl eh, poděkovat eh, eh, celé občanské iniciativě a myslím si, že my v Evropě více než, kdy, než kdo jiný musíme dále pracovat na tom, abychom zlepšili stávající stav, protože čistá čísla hovoří o něčem jiném. Využíváme miliony zvířat na pokusy a je to je to jen o půl milionu méně než v roce 2008. Ta čísla jsou z roku 2011 a stále ještě používáme 7 tisíc eh, primátů. To jsou čísla, která musí být radikálně snížena. A eh, ještě bych eh, se chtěl vyjádřit k těm zvířecím modelům. Já vítám to, že jsou až poslední záchranou, nicméně 92% v medicínských procesů stroskotá už při první klinické studie. Dalších 30% potom musí být staženo, protože léčiva mají vedlejší účinky. To znamená, že i tak jsou pokusy na zvířatech hojně využívané. Pak jsou tu ale otázky těch alternativ. Například pomocí počítačových modelů můžeme lecos nahradit, protože máme dostatečné datové podklady. Můžeme ten výzkum na zvířatech nahradit výzkumem čísel. Můžeme například využívat lidské vědecký materiál a tak dále. Takže má otázka zní, už jsme pokročili tak daleko, že bez pochybností můžeme říci ano, máme alternativy a můžeme je také používat a pokud ano, tak podniká se výzkum v tomto směru, e, směrem k nějakému modelu, který by byl využitelný a potom ještě jednu otázku e, k té směrnici, o kterou tady jde e, ta směrnice um, není uh, úplně nahraditelná, ale musíme chránit i zvířata, která jsou používána k pokusům. To znamená, že je zapotřebí uh, uchylovat se i k jiným instrumentům, jiným legislativním opatřením, protože konec konců nejde pouze o tuto směrnici. A pak mám ještě jednu otázku na závěr. Je někde na světě opravdu nějaká alternativa, ke které bychom se už teď mohli uchýlit a e, dostaneme se vůbec někdy do bodu, kdy nebude muset vůbec e, žádné zvíře být použito k pokusu? To by nám udělalo všem velkou radost. Děkuji. Nyní paní poslankyně Házekamp. Děkuji, pane předsedo. E, já bych chtěl poděkovat organizátorům této iniciativy, Evropské občanské iniciativy. Lidé jsou stále ještě velice rozladění, když slychají o pokusech na psech, kočkách a podobně. Samozřejmě experimenty se provádějí pouze na malém počtu druhů a většina z nich se děla, děje zcela uzavřená před transparentností, před médií, před veřejností. Kdyby o tom lidé věděli více, tak to rozladění by bylo ještě větší. Využívá se jenom v Evropě 12 milionů zvířat ročně a to je jenom 10% celkového počtu na celém světě zvířat, které, kteří přichá, které přicházejí o život v laboratořích. jsou tu eh, jak eh, zvířata přímo na pokusy, tak zvířata využívaná na chov. A eh, těch testů je čím dál více a podle mého názoru, pane předsedo, to je skandál. Zvířata jsou e, citlivé bytosti, cítící bytosti, které si žádají naši ochranu. A pokud by mnoho z těchto testů, pokud, že, pokud mnoho z těchto testů je v podstatě zbytečných, tak tady se to pojí s tou, přidat, s tou prediktivní hodnotou. Slyšeli jsme eh, od pana experta o tom, že prediktivní hodnota je poměrně značně omezená. A často skýtá falešné představy o bezpečí pro lidi. Bylo by tedy dobré, kdybychom vypracovali nová pravidla co nejdříve, tak aby eh, celá problematika podléhala přísnějšímu dohledu a konečně, pokud, pokud jde o ta 3R, replacement, reprodukce a refinement, možná by to chtělo ještě čtvrté R, rehoming. Bylo by dobré, kdyby všechna zvířata, která se používají v laboratořích, jakmile už nebudou potřeba jako pokusná morčata, aby se mohla těšit hezkému životu někde na hezkém místě. Děkuji. Nyní pan Marko Zulo. Grazie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, zpravodajům a především organizátorům. Eh, za, eh, děkuji za tento vynikající výsledek, více než milion podpisů. A proto, abychom diskutovali o novelizaci směrnici o pokusech na zvířatech, výsledek je vynikající, poněvadž je to nástroj, který zapojuje občany do politického života a já si, já si přeji, aby se tento nástroj používal více. A teď k tématu dnešní diskuze. Zde bych rád chtěl upozornit na otázku podpory těchto nových metod, eh, eh, tedy pokusech eh, nebo používání jiných modelů než, pokusech, než pokusy na zvířatech. To je díky vědeckém pokroku, kdy můžeme tyto cesty používat. A i Díky tomu můžeme validovat, prověřovat výsledky a zjišťovat, zda jsou spolehlivé. Tento eh, postup validace, to je samozřejmě velice rigidní postup, který již má za sebou 10 let a vyžaduje určité termíny, eh, které často sebou nesou velké byrokratické a mm, finanční břemeno. Tyto alternativní cesty ale mají nahradzovat tradiční metody, které používají pokusy na zvířata zvířatech, které mají tu nevýhodu, poněvadž jsou e, i, jsou to tedy e, ty metody, které jsou e, které tedy jsou nevýhodné, a protože často studie ukazují, že ty výsledky stejně nejsou často aplikovatelné na člověka. Takže zde v podstatě potom by mohla existovat taková nekalá soutěž, protože ty inovativní metody svým způsobem eh, jsou předmětem různých obstrukcí a často i eh, výsledky pokusů na zvířatech mají, jak bych řekl, snadnou cestu před sebou, uhlazenou cestu. A proto bych rád, aby komise přehodnotila tyto systémy potvrzování výsledků, validování výsledků, tak, abychom rychleji mohli zavádět do života tyto nové metody, které nepoužívají pokusy na zvířatech. Děkujeme. Děkuji, děkuji. Nyní bych chtěl dát slovo paní Grostet. Čtyři minuty. Děkuji, děkuji pane předsedo. Nejprve bych chtěla eh, hovořit o této směrnici z roku 2010 číslo 63. Eh, zástupce Evropské komise ji také zmínil a chtěla bych více ocitovat článek 4, který vysvětluje, že členské státy musí respektovat eh, a provádět kontroly nad aplikací této směrnice já osobně eh, jsem pro hm, pohodu zvířat, ale já zde chci chránit právní rámec této směrnice, kde se stanovují obligatorní eh, analýzy etických eh, předpisů předtím, než se přistoupí k testování na zvířatech s tím, že je třeba i respektovat pravidlo 3R, to znamená redukovat používání zvířat pro účely pokusu, znamená to i eh, nahrazovat, to znamená používat testy na zvířatech pouze, pokud neexistuje lepší alternativa a potom je třeba vylepšit ty testovací metody, vylepšovat je tak, aby zvířata co nejméně trpěla. A takže Mm, takže to je v podstatě diskuze, kterou jsme vedli, když jsme pracovali na této směrnici. Tato směrnice nám umožňuje eh, rovnováhu mezi pohodou zvířat a vědeckým pokrokem, tak, aby Evropa zůstala eh, světovým lídrem výzkumu, biomedicínského výzkumu. Viděli jsme, že zde má dojít k přehodnocení v roce 2017 či 2018 ve světle vývoje vědy. Já bych radši, aby pokusy na zvířatech se vedly v Evropě při dodržování našich vysokých norem ochrany zvířat, spíše než aby se to provádělo v jiných regionech na světě, kdy ty normy nejsou tak striktní, protože pokud my budeme příliš přísní, pokud jde o pokusy na zvířatech, pokud je zakážeme, no tak ty pokusy na zvířatech se budou provádět v Ázii, tedy na jiných kontinentech, kde neexistují žádná pravidla dodržování ochrany zvířat, kde nejsou nezbytné kontroly. Já bych tedy ráda se teď vrátila k různým těm argumentům, které eh, nás vedou ke konstatování, nebo někteří tady konstatovali, že tyto testy na zvířatech ohrožují zdraví pacientů. Já bych chtěla hm, zdůraznit, že legislativní rámec sám hovoří o tom, že je třeba podporovat alternativní metody a že rozvoj těchto metod eh, musí být podporován a nikoli, že mu brání tato směrnice. Ale jsme nutni konstato- nuceni konstatovat, že my jsme získali terapeutické výsledky, které jsou nepopiratelné, které ale bohužel jsme eh, získali kvůli nebo díky e, e, pokusu na zvířatech třeba, tedy e, je to, ať je to umělé srdce, potom ať je to léčba Parkinsonovy nemoci, nebo, nebo tedy mm, ty kmenové buňky a tak dále. Takže všechny tyto výsledky ty byly možné právě díky testům na tedy, na tedy hlodavcích, primátech i vepřích. A takže zde přece máme potom pacienty, kteří mm, mají vzácné nemoci a potřebují, aby výzkum pokračoval. Takže my potřebujeme, my potřebujeme e, řešení, která jsou alternativní a mimo jiné e, výzkum na buňkách Eh, z, eh, z pupečních šňůry a ano, to je třeba vyvíjet, to jsou alternativy, ale dokud nebudou alternativy, tak bohužel, bohužel jsme nuceni říci, že potřebujeme pokusy na zvířatech, i když se nám to nelíbí, to se nelíbí nikomu a vůbec se to nelíbí ani těm laboratořím, které to musí používat. To jsem chtěla říci a moje otázka je tato. Jak vysvětlíte veškeré terapeutické úspěchy, které jsou možné díky testování na zvířatech? Jsou to výsledky, úspěšné výsledky, které často umožňují zachraňovat životy. Jak to zakázat? Samozřejmě pracovat na alternativních řešeních, ale dnes potřebujeme tuto směrnici z roku 2010 pod číslem 63. Wow. Reiter, Proszę Państwa, Reiter. Bardzo proszę o unikanie tego. Dámy a pánové, já bych rád, abychom trochu eh, zde eh, respektovali názory. A paní Grostet zastupuje výbory Envy ITRE. A nyní dáme slovo paní Caveson Ruiz, Eh, opět z výboru Envy TREM. Máte čtyři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci na začátku poděkovat eh, eh, za ten velký počet osob, které demokraticky se zapojili a umožnili tuto diskusi v parlamentu. Ale možná Eh, je třeba, abyste si uvědomili, že já jsem lékařka a eh, samozřejmě jsem zodpovědná za léčbu pacientů. A v tomto smyslu bych chtěla hovořit o vlastní zkušenosti a položit pár otazníků. Také na začátku bych chtěla říci, že mně by se také líbilo, já myslím jako většině lidí tady přítomných, nemuset používat e, zvířata pro pokusy i pro tedy pokrok v léčbě, ale jisté, že alternativní metody zatím neexistují u všech diagnóz a mm, bohužel to znamená e, pokusy, tedy to je realita. Třeba otázka e, téma del cerebro. nebo, e, nebo výzkumy tedy mozku a podobně, takže tam ty pokusy in vitro zatím nejsou možné potom alternativní eh, metody, jako tedy eh, ty tedy eh, buňky z, z pubečních šňůr nebo tedy počítačové modely, ty zatím nejsou možné u řadě chorob a bohužel tam se musí používat té zvířata, ať je to, ať je to roztročná skleroza, ať je to Parkinsonova choroba a tak dále. A samozřejmě nám jde o to zlepšovat život osob a bohužel proto dnes je nutné provádět tedy pokusy na zvířatech, ale samozřejmě z pohledu velice striktního, etického, rigorózního. Já to tak říkám, protože to bylo zásadní pro to, abychom mm, i eh, jaksi přistoupili k výzkumu těch smrtelných nemoc a zde byly velké úspěchy, třeba i jako je to otázka inzulinu u cukrovky nebo další eh, léčby, které byly možné právě Eh, díky tomuto jako eh, tedy další nemoci. A zde samozřejmě eh, i pokusy na zvířatech, ten, kdo říká, že to není nutné, že to není adekvátní, protože zde nemáme genetickou identitu, tedy se zvířaty, tak to je mm, třeba si uvědomit, říkám těm všem, že to je, že pokusy na zvířatech to je pouze určitá fáze výzkumu, tím to nekončí zde třeba, co bych se, jak by třeba, e, e, třeba, e, třeba zde Asociación de enfermo. No... Dnes tedy je třeba, a myslím, do podobných diskuzí zapolovat třeba i různé skupiny pacientů, které by mohly vysvětlit, jaké devastující účinky na ně třeba měly určité látky a kdyby to nebylo možné, tedy je léčit bez bez eh, pokusech na zvířatě. Dnes i řada veterinárních způsobů léčby také eh, je možných díky stejnému výzkumu a eh, tedy netýká se to pouze humánní medicíny, ale i veterinární medicíny. Takže skutečně zde nejsme tedy <laughs> geneticky identičtí, ano, to je pravda, bohužel tedy není to eh, stoprocentně mm, jaksi eh, platné nebo totožné, ale eh, mm, také, jak se bylo řečeno, zvýšení počtu nemocí, to je dáno zde do určitého vztahu právě se výzkumy na zvířatech. No, dámy a pánové, respektive pánové, zde to se vůbec přece netýká. Nárůst těchto chorob neznamená, ne, nemá co dočinění s výzkumy na zvířatech, ale to se týká jiných příčin, které to způsobují. Jenom bych chtěla tím, tímto říci, že tato směrnice, jak jsme již tady slyšeli, ta je nejlepší, co můžeme zde mít. Je to nejvíce pokročilá směrnice ve světě. Je, je ta, která garantuje Eh, ochranu mm, eh, pohody zvířat a i eh, samozřejmě s tím, že vždycky je zde možné ji kriticky revidovat, je možné ji i doplnit, hledat další alternativy, ale doposud tam, kde neexistují žádné alternativy, tak je třeba si uvědomit, jaké důsledky by bylo, kdybychom neměli pokusy na zvířatech a mm, takže, protože tedy pokusy v těch případech, kde to nelze jinak nahradit dnes. Ba bardzo proszę pana posła Bakera. Panie pośle, bardzo proszę, dvě minuty. Dávám slovo panu Debakerovi. Děkuji, pane předsedo, a i já bych chtěl nejprve pogratulovat Evropské občanské iniciativě. Myslím, že tato debata přichází v pravý čas, ale eh, chtěl bych se eh, zeptat na to, eh, že e, dva řečníky, dva řečníci tady hovořili o obecných zdravotnických tématech jako endokrinní disruptory a tak dále, potom o výzkumu na zvířatech a potom o vivisekci, což je pouze jedna e, konkrétní část výzkumu na zvířatech. A já bych chtěl se tedy zeptat, o co přesně usilujete. Vy jste tu popsali celou řadu témat, která lze řešit, ale e, v tom rámci směrnice 2010 lomeno 63 přesně o to jde jde. Tam jde o to vyhnout se, pokud to jde, e, pokusům na zvířatech ve výzkumu. E, a e, já také pocházím z oblasti biotechnologie a i ve své doktorské práci hovořím o systémech složitosti, takže po pauze můžeme na pauze o tom hovořit s panem Grikem, ale myslím si, že prezentace pana Gríka v podstatě odepisuje jakékoliv prediktivní, prediktivní modely jako takové. Nicméně pokud nejsou možné žádné prediktivní modely, a to ani u lidského testování, eh, tak v tom případě zastavme jakýkoliv eh, vědecký výzkum z posledních 20 let a k tomu, co řekla paní Grostet, my jsme dosáhli pokroku ve vědě. Dosáhli jsme pokroku ve zdravotnictví a ve vývoji léčiv. A to za využití zvířecích modelů, které samozřejmě nejsou e, dokonalé. Je zapotřebí lépe pochopit vznik a průběh nemoci a tak dále. Takže potřebujeme tyto zvířecí modely na to, abychom také vytvářeli další modely, které by už vylučovaly používání zvířat. Všechny tyto alternativy se totiž zakládají na datech sezbíraných v rámci výzkumu na zvířatech modelech? Jak jinak eh, ošetřit stochastická opatření v těch modelech? Jak jinak eh, ošetřit účinky různých léčiv na různé reakce? Takže to eh, abychom zbytečně nevyužívali zvířecí modely, je založeno právě na zvířecích modelech. Komise bude také důležitá, protože tato směrnice se implementuje v 28 členských státech, ale ne všude stejně. A my musíme zatlačit na to, aby Evropa měla všude nejvyšší standardy na světě, pokud jde o výzkumech na zvířatech. Ale nesouhlasím s tím, že pokusy na zvířatech nemohou přispět k dalšímu rozvoji zdravotnictví. Děkuji. Nyní paní Curtin Darling. Nyní tady dám vám slovo znovu eh, našemu expertovi. Pardon, prosím. Děkuji. Eh, já se moc omlouvám, že jsem přišla pozdě na tuto schůzi a dnes běhám z jedné schůze na druhou. Chtěla bych trošku pouvažovat eh, o, této, o tomto problému z pohledu lejbristické britské poslankyně. Labour Party podpořila tuto eh, evropskou směrnici, protože ji považuje za vylepšení evropské legislativy a za pokus eh, postarat se o to, aby členské státy podporovaly alternativní řešení na národní úrovni. Je tam ten princip 3R, pokud jde o využívání zvířat pro vědecké účely. A v únoru loňského roku eh, na národní úrovni vláda vypracovala strategii, pro plnění těchto cílů. Neobsahovalo to však žádné cíle ohledně eh, snižování počtu, ohledně redukce. A proto bych se chtěla zeptat, je to poměrně konkrétní otázka, protože dostáváme mnoho e-mailů eh, od lidí, kteří jsou na opačných stranách té debaty. A jakožto poslankyně bych tomu tedy ráda rozuměla lépe. Jaké alternativy k vivisekci existují, když eh, hledáme léky na imunologické problémy u lidí a to zejména na choroby, jako je eh, roztroušená skleróza? A jaká praktická opatření je třeba podporovat na národní úrovni ve členských státech? aby eh, principy těch tří R byly konkrétně plněny. Děkuji. Děkuji. A nyní náš expert pan Grík, prosím, na tři minuty. Děkuji, já se tentokrát pokusím nepřetáhnout čas. Bylo by e, nerozumné ode mě, kdybych očekával od vás všech, že e, porozumíte všem těm vědeckým tématům, kterých jsem se dnes dotkl. Já jsem napsal přes 20 článků e, do do, žurnálu, do vědeckých žurnálů a ani ne všichni vědci rozuměli eh, této problematice. Důležité je ale to, že společnosti škodí přímo i nepřímo to modelování na zvířatech. Jestliže Evropská komise myslí vážně zachraňování životů eh, před urologickými chorobami a dalšími a chce to dělat co nejefektivněji a nejúčinněji, eh, pak Evropská komise musí vyhodnotit tuto iniciativu v co nejvhodnější podobě jak obhájci modelování na zvířatech, eh, ta, eh, tak eh, ti, kdo jsou proti, by měli mít možnost odpovědět komplexně na všechny otázky, které tu dnes zazněly. Já jsem ochoten už nějakou dobu, nicméně komunita, modelo, komunita modelování na zvířatech nikdy nesouhlasila s těmito podmínkami, což samo o sobě mluví za vše. E, já e, jsem dostal příležitost obhájit to, čeho současná věda dosáhla a rád to udělám i při dalších příležitostech e, byl, chtěl bych, aby eh, ex, experti eh, příslušných vědních oborů eh, soudili mou pozici a potom můžeme diskutovat o nadnesených otázkách. A konečně bych chtěl říci, že to, co jste dnes vyslechli od v podstatě všech, kdo dnes mluvili, jsou pouhá tvrzení. Slyšeli jste tvrzení o tom, že modelování na zvířatech uspělo v tom a tom. Já zase můžu tvrdit, že jsem chodil po měsíci ale přitom jsem tam nikdy nebyl. A jakožto vědec a lékař a tak trochu historik vám mohu říci, že pokaždé, kdy jsem zkoumal velké objevy a velké průlomy v minulosti a to, odkud se vzali, tak modelování na zvířatech hrálo minimální roli, pokud vůbec nějakou. a při většině případů nejen hra, ne, nehráli žádnou roli, ale dokonce jejich role byla zavádějící. HIV je obrnou dnešní doby a očkování o, proti obrně by mohlo být hotovo 40, od, o 40 let dříve, pokud by, po, kdyby bývaly pokusy na opicích neuvedly vědce na špatnou stopu. Takže já jsem potom si četl stovky knih, nevěřte nikomu každé slovo, nevěřte ani mě každé slovo. O, o, věř, o, diskutujme otevřeně tak dva, tři týdny, tak, aby vy, eh, členové Evropského parlamentu a Evropské komise, jste mohli učinit informované rozhodnutí. Děkuji. Bardzo dziękuję. Czy dyrektor generalny, e, pan Van Landelk, chciał zabrać głos w tej chwili? Děkuji, pan generální ředitel. Jste také si vzít slovo? Ne. V tom případě dávám slovo organizátorům iniciativy, takže pan Menaš na pět minut. As a veterinary surgeon, as, as a veterinary surgeon, um, Jako veterinář já říkám, abych nikdy nepoužil lék, který byl otestován na koních, bych nepoužil na papouška. A lidé se smějí, protože je jim to jasné. Takže pokud nechceme eh, používat stejné léky pro eh, koně a pro papoušky, jak je, jak je možné, že tedy chceme používat lék, který byl vyvinut na zvířatech pro lidi? Já eh, se, jsem členem dvou výborů, etických výborů pro testování na zvířatech. A je opravdu těžké takhle um, spochybnit model testování na zvířatech. Všichni mi říkají, zaměřte se na ta 3R, tedy nahrazení, omezení a šetrné zacházení se zvířaty během, jejich, eh, během eh, testování nebo v rámci té směrnice. Výzkum v dnešní době často eh, využívá testování na myších, a lidé říkají, prostě tohle to nemůžeme udělat na eh, buněčné kultuře lidí. A je samozřejmě možné, že nemůžeme testovat eh, myší imunitní reakci na lidských buňkách, ale chceme opravdu vynakládat eh, takové úsilí a peníze na testování na myších, když bychom mohli tohle úsilí a ty peníze investovat do výzkumu na lidských tkáních, na lidských buňkách. téměř veškerý, eh, veškeré návrhy týkající se testování na zvířatech eh, se nám podsouvají s tím, že tohle to budeme dělat na myších a díky tomu potom nalezneme eh, léčbu na tři tečky. Ať už je to Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, rakovina a tak dále. Veškerá vědecká literatura ukazuje, že pravděpodobnost základního výzkumu, že o to tady jde, Eh, je to tedy základní výzkum, který nebude mít žádnou uplatnitelnost, ačkoliv samozřejmě všichni, vám, eh, všichni ti, kteří podporují testování na, ze, na zvířatech, vám řeknou, bude to mít využití, bude to mít uplatnitelnost, ale ukazuje, že, že základní výzkum, který vede ke klinickému výsledku, je ve výši 0,0004%. 0,004%. Takže opravdu bychom si měli klást otázku, je tohle to efektivní způsob, jak vynakládat zdroje? Je tohle to cesta ku předu? Já si myslím, že nikoli. Ta směrnice eh, podkopala důvěru veřejnosti, co se tedy týče eh, různých výborů, které lobují za využívání zvířat při testování. A často tyhle, ty lidi, eh, tyhle ty výbory vůbec nemají odborníky na alternativy nebo se o tom vůbec ani nehovoří. A když si vezmete, eh, když se třeba pokusíte zažalovat někoho, kdo testuje na zvířatech a řeknete, tenhle ten výzkumník místo testování na zvířatech měl dělat něco na nějakých tkáních, které se týkají lidí. Musíte si najít svědky, musíte si najít právníky a eh, máme svázané ruce ehm, opravdu ti, kteří testují na zvířatech, mají tu situaci teď mnohem jednodušší. Děkuji. V ten způsob zamknęliśmy pan. Mnohokrát děkuji. Tím jsme uzavřeli první panel dnešní, eh, dnešního slyšení a děkuji všem odborníkům, všem, kteří se této diskuse účastnili. A nyní eh, se obracím na paní profesorku Bare Sinusy, aby přišla sem mezi nás. Ještě bych řekl, že nám všem jde o zvířata, o jejich dobré životní podmínky, ale také o transpo, transponování eh, právních eh, norem. Proto, abychom si lépe představili, o čem tady hovoříme, musíme si eh, dobře představit, jak funguje lidské tělo, jak funguje těla zvířat, jak na ně útočí choroby a jak reagují na léky. Práce vědců umožňuje také nové vědecké metody, které nevyužívají testování na zvířatech, což je samo o sobě obrovsky důležité. A my jsme zastánci takovéhoto vývoje, ale nesmíme zapomínat na to, jaké jsou praktické dopady jakéhokoliv výzkumu, který probíhá bez využití zvířat. Jaké by byly vědecké výsledky či důsledky takových eh, studií. Paní profesorko, obracím se na vás. Je nám velkým potěšením, že jste mezi nás dnes přijela. Eh, opravdu to zvedá význam eh, dnešního zasedání. Máte slovo. Já bych vám v první řadě já bych vám v první řadě ráda poděkovala za pozvání na tomto slyšení, na toto slyšení a e, děkuji za to, že mi umožňujete, abych e, představila svůj e, pohled na testování na zvířatech a jakýkoliv výzkum, který používá další modely, které máme v dnešní době k dispozici. Už zde zaznělo, že výzkum by měl eh, být, eh, by měl jít takzvaně bench side to bench. tohle to já přesně dělám už asi 30 let. Ale co je mezi tím? Když se zase vrátíme zpátky eh, tím druhým směrem, tak na to potřebujete modely. A proč jsou tyto zvířecí modely hodnotné? Jak pro lidi, tak pro další zvířata. Už tady zaznělo, že existují genetické rozdíly mezi zvířaty. A pokud já vím, tak máme eh, asi 90%, více než 90% schodu genetickou mezi lidmi a myšmi. Nikdy nemůžeme mít 100% ani mezi lidmi. E, lidé a další savci mají stejné tkáně, orgány, máme podobnou e, fyziologii. E, celá řada chorob je také napadá jak lidi, tak zvířata. Jsou to choroby imunního, imunitního systému, centrálního eh, nervového systému, také celá řada, je to celá řada infekčních chorob, včetně AIDS. Takže 90% veterinární medicíny je stejná, eh, tedy eh, ty léky, používají si, které používají veterináři, jsou stejné nebo velmi podobné lékům, které se používají na lidech. Takže samozřejmě Využívání zvířat se taky uplatňuje na modelech a nikdy nemůžeme chtít, aby tyto modely byly identické, aby to bylo identické u zvířat a u lidí. Samozřejmě mezi jednotlivými druhy existují rozdíly a e, tyto rozdíly musíme zvážovat velmi důkladně ale stále převažují podobnosti. E, také nesmíme zapomínat další věc, která už zazněla. Rozdíly mezi lidmi, které vysvětlují, že někdy lidé reagují naprosto odlišně, jak na e, choroby, na stejné choroby, tak, nebo na stejné e, očkovací látky, na stejné léky. Stejné tomu je i, k tomu je i u zvířat tam je rozmanitost. Takže eh, ty zvířecí modely je potřeba eh, zlepšit a eh, za poslední řadu let se také podařilo je zlepšit díky vědeckému pokroku. Stále jsou tedy podobnější lidským nemocím. Máme neinvazivní, velmi sofistikované technologie, jako například imaging, to jsou technologie, které se tedy používají u lidí, u pacientů a právě také v těch eh, testech při těch ehm, zvířecích modelech. Eh, došlo také k zásadním průlomům díky eh, zvířecím modelům. Nebudu je tady číst všechny, protože některé už tady byly změny, jako například léčba ehm, cukrovky, očkování, ačkoliv zde bylo řečeno, že například eh, očkování proti obrně, pokud já vím, tak očkování proti ehm, obrně i proti hepatitidě se nejprve prokázalo na zvířecích modelech. Eh, očkování zabraňuje 2 až 3, 2, 2 až 3 um, milionům úmrtím eh, celoročně na celém světě. Tady zaznělo, HIV. Já se na, H, na HIV hodně zaměřuji, já vím všechno o tom, jak, co se dělá při vývoji eh, vakcíny proti HIV, eh, jak to tam je s těmi eh, zvířecími modely. A tady máte pravdu. Ty údaje nebyly úspěšné. Vy jste říkal, nula ze sta byla úspěšná. Já si to přesné číslo nepamatuji, možná ačkoliv některé z nich byly třeba trošku úspěšné u, eh, u opic, žádné tedy nebyly účinné u lidí. A proč? Proč je tomu tak? Je to problém toho zvířecího modelu, který bychom měli kritizovat? A nebo bychom měli kritizovat ty vědce? Ukazuje se, že pokud se na to opravdu důkladně podíváte, tak ten experiment, který proběhl v eh, oblasti té vakcíny pro HIV, tam jsme nepoužívali zpočátku správný model. Nepoužívali jsme správný virus. A nepoužívali jsme také eh, správné eh, místo. Prostě neměli jsme dobře nastaven ten zvířecí model tak, aby poskytl eh, optimální odpovědi. Mohu vám ale říci, že eh, pokud využíváme protilátky, které eh, vyvinuli vědci, dnes už máme data, máme údaje, které se prokazují na zvířecích modelech jako účinné při snižování množství toho, čemu říkáme rezervoár pro HIV. Takže máme tedy model, který je schopen snížit tento rezervoár. A e, nedávno se to také ukazuje úspěšné i u lidí. Takže říkám to jenom proto, abych e, ukázala, že ty zvířecí modely potřebujeme. Potřebujeme je i přesto, že mají svá omezení, mají své limity. Stejně tak jako jiné modely, i ty alternativní modely mají svá omezení. Alternativy, které máme dnes, to je například eh, in vitro um, uh, kultury lidských látek a takové in silico, jakési eh, počítačové modely pak jsou, ještě, pak jsou ještě asi dva další, které se stále zlepšují, vědci je stále vylepšují a hodně se používají. Například ve Francii, v mé zemi, 80% výzkumných pracovníků, kteří používají zvířecí modely, nejprve testují na prostřednictvím alternativních metod a teprve ve chvíli, kdy už nemají na výběr, uh, přistoupí ke zvířecím modelům. To znamená, teprve potom přistoupí k tomu, aby eh, validovali své údaje na tom zvířecí metodu. Takže začnou ale vždycky tím eh, alternativním modelem, který ale prostě třeba není dostačující ty alternativní modely nemohou reprezentovat veškeré komplexní interakce mezi tkáněmi, orgány, které mm, jsou v celém systému těla. To znamená, potřebujeme vytvářet lepší metody, lepší alternativy do budoucna. Všichni věříme, že k tomu dojde v budoucnosti. Ty musíme prostě překročit ty zvířecí testy. Musíme potom také přistoupit ke klinickým testům na lidech. Studie na pacientech jsou zásadně důležité. Například eh, v mém oboru HIV, eh, tam se ukazuje to, co se ukazovalo předtím v genetice. Ukazuje se, že eh, je málo pacientů, kteří jsou odolní vůči nákaze HIV je to méně než 0,3%. Jsou prostě lidé, kteří jsou odolní vůči eh, vývoji nemoci. A potom se vyvinuly také eh, zvířecí modely na základě toho, co jsme nalezli u pacientů. Ale někdy nemáme na výběr. Pokud chceme eh, nalézt odpovědi na některé otázky, které taky um, vznikají při pozorování pacientů, musíme se vrátit jak k alternativním metodám, ale také ke zvířecím metodům, eh, modelům a potom se vrátit zpátky k pacientům a ke klinickým testům tak abychom tedy validovali veškeré výsledky, tak eh, in, jak in vitro, tak in vivo. Na závěr bych ráda řekla, že eh, ty tři R ve směrnici odpovídají tomu, čemu věřím i já, je potřeba chránit eh, zvířata, eh, chránit lidské zdraví a eh, stále ještě pokračovat ve zvířecím testování, tak abychom dosáhli pokroku jak pro lidské zdraví, tak pro zvířecí zdraví. Jsem ráda, že pravidla pro zvířecí testování je velmi podobné, ačkoliv to není úplně identické eh, pro eh, testování eh, prostřednictvím klinických testů na lidech. Jenom je škoda, že tady nejsou pacienti, aby také mohli vyjádřit své, své vlastní stanovisko. Od té doby, kdy jsem získala Nobelovu cenu, jsem si řekla, protože mnoho pacientů za mnou přišlo. A já se tak prostě snažím být e, jejich hlasem. A já se tady o to snažím i dnes. Já věřím tomu, že e, všichni pochopíte, že pokud nyní zastavíme testování na zvířatech, bude to katastrofou, jak pro e, lidské zdraví, tak pro zvířecí zdraví. Naší povinností je také reagovat na očekávání pacientů. Je naší povinností respektovat Eh, lidský i zvířecí život a život lidí a zvířat. A já věřím, že tyhle ty ideály jsou nám všem společné. A na závěr bych ještě ráda eh, podpořila Evropské společenství v tom, aby eh, podpořilo ještě více výzkum alternativních metod do budoucnosti, tak abychom reagovali na tu potřebu, která je určitě nás by všechny potěšilo, kdybychom nalezli metody, které eh, by nám umožnily i testování bez zvířat. Takže děkuji za pozornost. Děkuji. Děkujeme, paní profesor, za to. Děkuji. Děkuji, paní profesorko. Děkuji za Mm, mimořádné prohlášení i e, za e, tu otázku očekávání pacientů, mimo jiné. A nyní otázky a odpovědi. Pan Tarabela. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o maximální stručnost, protože paní profesorka velice správně i schrnula moje pocity. Samozřejmě já velice respektuji občanské iniciativy, které jdou eh, chválihodným směrem, to znamená méně pokusu na zvířatech, méně utrpení zvířat, větší pohoda zvířat. Já to je, s tím souhlasím, ale jenom bych chtěl říci, že eh, my eh, jsme teď v takovém světě deklarací, Eh, kterých je daleko více než podvýživa ve světě, to bych řekl, takže to je moje poznámka k tomuto. Ale ještě je třeba samozřejmě respektovat iniciativy občanů, ale zde máme odlišné názory, dobře. A také i souhlasím s kolegy François Grosset, paní Cabezon Ruiz a Filipem de Bakerem. A to my jsme vyvinuli velké úsilí, abychom eh, buď zredukovali pokusy na zvířatech, abychom podporovali eh, více pohodu zvířat. Je třeba pokračovat, ale říci stop vyvisekcím teď, to je zločinecké ve světle lidí, kteří potřebují, aby eh, lékařská věda ehm, pokročila vpřed, protože svět je čím dál více chemický, znečištěný a délka života v našich zemích se zvýšila. Každých každý čtyři rok se zvýší o jeden rok. Možná poté bude stagnovat, ale to je díky právě pokroku eh, lékařské vědy, vědy a pokusu, pokusům také. Takže je třeba samozřejmě vzít do úvahy tyto iniciativy, je třeba vzít do úvahy přání, která jsou zcela legitimní a sladit je s pohodou eh, a eh, také i bych chtěl říct si na adresu těchto iniciativ. To znamená třeba znovu zavedení trestu smrti v Evropě, to je další iniciativy a zde máme hodně hlasů třeba v Maďarsku a možná, že také bychom schromáždili milion podpisů a měli bychom my politici poslechnout a říci znovu zavedeme trest smrti. Ne, často je třeba jít proti proudu a teď končím, pane předsedo, dvě minuty. Uh, a samozřejmě je třeba respektovat různá prohlášení, ale naštěstí tady máme vědce a je třeba si je vyslechnout a samozřejmě my politici máme odlišné, eh, odlišné názory na to. My v politice jsme zvyklí. Děkuji. Děkuji a eh, paní Hojbuch. Sorry. Eh, herzlichen Dank. Děkuji. Zelení v roce 2010 hlasovali proti této směrnici a to proto, že jsme byli toho názoru, že ochrana zvířat a e, podpora e, e, metod jiných než pokusy na zvířaty nejde dost daleko a dost často to vedlo i ke zhoršení. A Přitom e, naše evropská legislativa je e, před obrazem pro zbytek světa a proto bych chtěla říci, že v žádném členském státu není dovoleno jít nad rámec této evropské legislativy a klást přísnější měřítka, což je poměrně značný nedostatek a ptám se, proč tomu tak je. Nemůže to přece být tak, že utrpení zvířat bude e, vznikat kvůli výsledkům testů, které vůbec nebudou potom přenositelné na e, lidi. Víme, že 9 z 10 e, testovaných látek vůbec není využitelných pro lidskou medicínu. Je tady takový příklad, který je zcela klasický příklad neuvěřitelné zátěže. Už mnoho let od, rok, od 80. Eh, let se tady eh, bádá a nemáme vůbec žádnou vakcínu. 2000, 200 eh, vakcín pro lidi, pro zvířata, ale vůbec žádnou pro lidi. A právě tak, pokud jde o geneticky modifikovaná zvířata, tak ty mohou vykazovat podobné symptomy a metoda je potom patentovaná, ale prostřednictvím této patenty tohoto patentování vzniká také ekonomický zájem. A kvůli tomuto e- ekonomickému zájmu e- se od pokusu na zvířatech neupouští, ale spíše je to podporuje. A myslím si, že právě vzhledem k tomu těmto nešvarům je potřeba e- vyvíjet metody bez pokusu na zvířatech, tak, aby eh, jejich výsledky byly lépe použitelné i na lidi a chtěla bych ještě poznamenat, že jste, vy jste říkali, že eh, pokusy na zvířatech vylepšily vědu a lepší vědecké metody, ale také by eh, to bylo vylepšeno, kdyby se více lidí zasadilo o to, aby zvířata tak netrpěla, jako mu to bylo v minulosti. Víte, že existuje mnoho pokusů na zvířatech pouze kvůli kosmetice. To už tedy je naš naštěstí pryč, ale já doufám, že i v jiných oblastech se to podaří zredukovat. Děkuji. Děkuji a nyní paní Senra. Eh, eh, za prvé já chci poděkovat eh, za tuto významnou iniciativu, která nám dnes umožnila vést tuto diskuzi. Také chci k tomu říci, že nejsem expertka na toto téma, ale co se mi jeví jako zásadní, je mít veškeré náhledy, mít veškeré vědecké poznatky, proto abychom mohli přijímat rozhodnutí jak v oblasti osob, to znamená, jak pečujeme o naše zdraví, i ale v oblasti toho, jak Eh, tedy my máme vystupovat jako parlament. Také i zde děkuji za eh, záměr této iniciativy, to znamená, Cílem je vědět a zjistit, zda používání eh, testů na zvířatech, zda je užitečné. A já bych zde také chtěla, abychom vedli širokou diskuzi která by schromáždila veškeré informace z celé společnosti, protože většinou máme informace, které spíše nahrávají velkým laboratořím a velkému farmaceutickému průmyslu, výrobcům léčiv a nemáme tolik přístup ani k dalším pohledům a názorům a poznatkům, vědeckým poznatkům, které mě osobně velice zajímaví, zajímají a já si myslím, že zajímají i občany, poněvadž velice často právě Eh, chybí nám zdravý rozum. A zde mám takovou otázku, a to zda-li existuje nějaký vztah mezi typem výzkumu, který se provádí na zvířatech, a e, e, léky, mm, mm, které v podstatě stojí za mm, příčinami smrti. Děkuji. Paní Gardíny. Já se nahrazuji paní Kartýny. Byl jsem informován, že budu, ano, hovořit za ní. Dobře. I fully respect the opinion of uh, citizens. Zcela respektuji eh, názor občanů, stop vivisection, ale já si myslím, ale já si myslím, že musíme schromážit eh, maximum názorů zcela si cením toho, co řekla paní Franca Skrostet a další. Já si myslím, že eh, i zde ve vědeckém výzkumu a pokusech na zvířatech byl udělan velký pokrok a tato směrnice je pozitivním rámcem, možná nejpokročilejším ve světě. Plný zákaz výzkumu eh, na zvířatech, to by znamenalo, že vědci by odešli z Evropy jinam po mnoho let eh, pokusy na zvířatech umožnily velké průlomy v medicíně. A já v minulém měsíci jsem uspořádal dva semináře, minulý týden jeden z nich, kde jsme měli eh, laureátku eh, laure, pana Johna Kiffy a paní Mabel Morse, dva laureáty Nobelovy ceny za medicínu, kteří vysvětlili, že téměř je nemožné udělat eh, některé objevy bez výzkumu na zvířatech. Řada z nás určitě dostala spoustu dopisů od lékařů, vědců, výzkumníků v Evropě, kteří říkají, že mm, na základě pokusu na e, zvířatech tak třeba mohli lépe e, léčit ženy třeba po, e, tě, po porodu nebo v oblasti prevence infarktu. I přes vývoj alternativních metod jako například eh, ty počítačové model, modelování eh, nebo kmenové buňky a další alternativní metody, tak zatím nejsou schopny plnohodnotně nahradit používání zvířat. A právě proto jsem přesvědčen, že u řady diagnóz, včetně těch komplikovaných diagnóz, tam, kde je třeba pochopit, jak v jaké interakci jsou veškeré orgány těla, tak tam výzkumy na zvířatech jsou zásadně důležité. Děkuji. Děkuji a nyní za výbor Envy pan Eck. Děkuji, pane předsedo. Už jsme to vyslechli mnoho argumentů pro a proti a proto bych chtěl poukázat na jednu skutečnost, která zatím v dnešní diskuzi nebyla zmíněna. Stop vivisekci je třetí evropská občanská iniciativa, která dosáhla eh, kvóra 1,5 eh, milionů eh, občanů z 26 členských států. To je množství občanů, kteří podpořili svou iniciativu svými ověřenými podpisy. Nicméně téměř 80 Eh, občanů odmítá pokusy na zvířatech v průzkumech veřejného mínění. Zvířata při pokusech umírají a není možné, aby, nás, aby nám neustále slibovali v každých volbách, že pokusů ubyde, ale nastane potom opa, opak. Eh, myslím si, že tady je hlavně ten nedostatek, že eh, zvířata jsou chápána pouze jako eh, článek produkce nebo využitelné modely pro nějaké pokusy. Pokud komise tuto občanskou iniciativu nevezme na zřetel, pokud se vůči ní uzavře, tak e, důvěra v evropské instituce bude ještě více e, se ztrácet a propast mezi politiky a voliči bude mnohem větší, než už nyní je. V budoucnu bude ještě těžší prosadit ideály našeho společenství hodnot a zprostředkovávat je. My máme povinnost bránit zájmy občanů. Pokud se to nestane, tak rozčarování z politiky bude nadále růst. Nesmíme se divit, že e, roste kritika EU a klesá volební účast. E, směrnice 2010-63 musí být od základu zreformovaná, protože pokusy na zvířatech ve farmakologii a toxikologii e, nesmějí nadále probíhat zvířat. Proto nesmíme ztrácet ze zřetele také utrpení zvířat. Zvířata umí trpět stejně jako my a e, to nesmíme ztrácet ze zřetele. Pokud o, takže výzkum ano, pokusy na zvířatech ne. Musíme hledat alternativní e, testovací metody. Směrnice z roku 2010 není nejlepší, kterou máme. Jinak se dalo zabránit také 12 milionům pokusům na zvířatech ročně. A nejlepší na této směrnici je, že pomáhá farmakologickým koncertům a experimentátorům, ale ne e, zvířatům. Takže proto prosím, přeřaďte, přesedlejte na alternativní metody. Dziękuję pan poseł Taylor. Děkuji, pan poslanec Taylor. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podepsal tu Evropskou občanskou iniciativu také, protože podporuji ten cíl, kterým je nahradit pokusy na zvířatech jinými strategiemi testů, které jsou přímo relevantní a platné pro lidi. Měl bych ale objasnit, že se nedovnívám, že zrušení směrnice 2010-63 je nutně jedinou možností nebo nejlepší možností, jak to udělat. Souhlasím s paní Bare Sinusi, že je zapotřebí eh, průběžně eh, rozšiřovat naše vědecké znalosti chorob a nemocí. Nicméně to můžeme udělat, eh, aniž bychom se spolehali na experimenty se zvířaty zdravotnický výzkum do značné míry spolehá na e, umělých vytvářeních symptomů lidských chorob u zvířat, což vědci čím dál více spochybňují co do relevantnosti. Například podle nedávné studie e, Amerického národního institutu pro zdraví 95% léčiv, které vypadaly bezpečně e, a efektivně u zvířat, selhaly u klinických pokusů. A to zejména vzhledem k nepředvídaným toxickým efektům na lidi a kvůli nedostatečné účinnosti. Určitě by bylo lepší, kdybychom lépe porozuměli lidským chorobám postupně, tak, aby se dala vyvíjet léčiva a místo, abychom se soustředili na pokusy napodobovat lidské choroby u jiných živočišných druhů. Proto vyzývám komisi, aby přijala princip úplného odstavení pokusů na zvířatech a vytvořila pracovní skupinu, e, jako je například e, Evropská koalice e, pro pokusy na zvířatech a Humane Society a provedla konkrétní revizi relevantního evropského práva. Děkuji. Děkuji také. A nyní paní poslankyně Sander, Sander z výboru Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat paní Françoise Baresinusi za její expoze a vyjádřit veškerou úctu a díky za to, jak přispěla vědě ve světě. Jakožto nová poslankyně, já jsem se nezapojila do vyjednávání směrnice z roku 2010 a tedy jako Eh, jako nový člen a jako členka výboru ITRE, který je zodpovědný za otázky spojené s výzkumem, tak bych chtěla zaměřit otázky na tu část vědeckou a eh, jiným nechám eh, tu morálně etickou diskuzi. Jakožto vědkyně, tak jakožto vědkyně vám kladu čtyři otázky. První, Poté, co v roce 83 eh, bylo bylo objeveno AIDS, tak vy se část výzkumu věnovala právě vakcíně. Tento výzkum byl by býval možný nyní bez eh, pokusů na zvířatech eh, díky novým technologiím? Druhá otázka. Můžete nám říci více údajů o transpozici výsledků získaných eh, z eh, testů, tedy na zvířatech, a jaké to má dopady na člověka? A za třetí, pokud dnes by Evropská unie novelizovala legislativu a zakázala by pokusy na zvířatech, jaký dopad by to mělo na váš výzkum? A především mám na mysli činnost týkající se výzkumu vakcíny proti AIDS možná i proti ebole. A nakonec poslední otázka. V Evropské unii máme nástroj, velice významný nástroj výzkumu Horizon 2020. Myslíte si, že bychom mohli tento nástroj výzkumu používat, abychom se zamysleli nad alternativními metodami k pokusům na zvířatech a pokud ano, jak na to? Děkuji. Pan posel Becker. Becker. Becker. Pan Bakker. Děkuji, pane předsedo. Zase myslím si, že pozice jednotlivých skupin jsou teď už jasné, ale eh, tak jako pan Bušoj si myslím, že debata by měla být racionální. Souhlasím s panem Tarabelou. Demokracie je víc než tyranie většiny. Je zapotřebí vnímat jednotlivé názory a zkoumat, co lze e, dělat. Když jsem poslouchal jednotlivé kolegy, zejména z vědecké komunity, e, začalo mi být poměrně jasné, že že v tom výzkumu na zvířatech jsou nedostatky, které nikdo nespochybňuje, tak ten rámec, který platí, snížil počet zvířat používaných pro pokusy o půl milionu, takže pokrok nastal, pokrok tu je a má otázka jasná. E, organizátoři této iniciativy e, se domnívají, že že v Evropě bude lépe nebo hůře e, než s touto směrnicí. Já si myslím, že tady debatujeme, eh, jakoby data neexistovala. My ale, jakoby náhražky neexistovaly. My vyvíjíme eh, alternativy. Data existují. Nikdo eh, nespochybňuje, že existují, že se to děje. To ale dnes už probíhá. Taková je situace. A nejlepší způsob, jak se posunout vpřed, je stále ještě dělat pokusy na zvířatech. V některých oblastech zatím žádné alternativy nemáme. Takže ta otázka je velice jasná ten rámec, který dnes máme, je lepší nebo horší než ten předchozí? Můj názor na to je jasný. A potom další otázka, kterou bych chtěl položit zástupcům vědecké komunity, kteří jsou tu přítomní. Ano, samozřejmě je tu mnoho rozdílů, slyšeli jsme o teorii eh, komplexity, ale jsou tu také podobnosti. A eh, jakým způsobem eh, můžeme zajistit, aby ty správné metody byly používány ve správnou chvíli? Co může vědecká komunita sama dělat na zlepšení vědeckého přístupu? Děkuji. Nyní paní Margaret Oaken. Děkuji a nejprve bych chtěla eh, poděkovat eh, za vaši prezentaci. Mě opravdu překvapilo, že na konci 80. let v dánském parlamentu, kde jsem byla poslankyní mnoho let, jsme přijali mnohem přísnější zákon, než eh, jaká je ta směrnice. Například bylo eh, naprosto zakázáno působit zvířatům bolest. Pokud by k tomu muselo dojít, bylo zapotřebí využít anestezii nebo léky proti bolesti. Eh, což vlastně znamenalo, že těch zvířat bylo méně a modelování je velice obtížné. Každopádně ten zákon, který jsme měli, byl mnohem přísnější eh, než ten zákon o dobrých životních podmínkách zvířat, který měl chránit eh, užitková zvířata. A mě by zajímalo, zda dnes, když se čtu tu směrnici, já si myslím, že je zapotřebí velice přísných zákonů eh, na podporu dobrých alternativ v tomto mixu nedostatků který s námi bude patrně ještě dlouho. Ale proč nemůžeme mít tak přísný zákon, jako už jsme měli v Dánsku na konci 80. let? Já si myslím, že rada to už sledovala a je zapotřebí si uvědomit, že mnoho testů nesplňovalo kritéria. Diskutujeme, zda pokusy na zvířatech ano nebo ne, a kritizujeme příliš slabou legislativu. A to i pokud jde o transparentnost humánních klinických testů. My jsme tu transparentnost měli, ale není taková, není stejná i v legislativě pro pokusy na zvířatech. Děkuji. Paní Auken Navořila jménem eh, petičního výboru a nyní paní Evy za výbor Envy. Paní posel Evy. Sí, grazie. Ano, děkuji. Já bych chtěla se vyjádřit, abych eh, mm, se zeptala naší expertky, zdali tedy nemá za to, že v podstatě Eh, tedy ty eh, zvířata, na kterých eh, se eh, tedy testují léky, v podstatě to jsou lidé, protože, eh, dvě, protože řada, neměly by to být tedy spíše, eh, protože podle statistiky ty, které projdou na zvířatech, potom neprojdou při těch klinických testech na člověku. A to mm, mm, zatím tedy v podstatě za tím velkým podvodem na nás jsou velké farmaceutické firmy, které mají obrovskou moc. A mm, i ty různé tedy agentury Evropské unie určitě e, ty zrovna neoplývají transparentností, <laughs> jak bych řekla, zrovna nejsou křišťálově čisté. A EFSA třeba, nebo EMA, e, takže ty e, také i byly pokárány ombudsmanem za to, aby byly transparentnější a e, i máme zde e, spousta tedy e, případů takzvaných revolving doors, jak se tomu říká. Je to tedy biznis s nemocemi, kde třeba a ta, ten biznis tedy s pacienty podle mě je nepřijatelný. Oui, merci. Je voudrais remercier. Děkuji a chci poděkovat eh, eh, těm, kteří přišli s touto iniciativou a děkuji i expertům, kteří mi tady jasně eh, mě přesvědčili, že je možné skoncovat s pokusy na zvířatech, protože dnes máme náhradní metody, třeba toxikogenomie, a to jsou nové metody, které nám nabízejí i ekonomické perspektivy, které třeba rozvíjet a které jsou etické a inovátorské. Eh, takže jsou to i eh, cesty, jak vytvářet pracovní místa. To potřebujeme a je to přece i v souladu s naším přáním skoncovat s utrpením zvířím. Paní Grostec se bojí, že by naše výzkumné ústavy delokalizovaly v případě, že bychom zakázali pokusy na zvířatech. Ale je zde možné řešení, to znamená povinné označování dovážených výrobků, a aby e, lidé měli skutečnou volbu a měli bychom tedy novelizovat tuto směrnici, protože to evropští občané si přejí. Děkuji. Děkuji, pan poslu Janu Zvočehovský, jedna minuta. Děkuji, pan Janoš Vojčechovský. Jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za tuto občanskou iniciativu. Je to iniciativa, která požaduje, abychom zacházeli se zvířaty humánějším způsobem ve smyslu článku 13 smlouvy. Myslím si, že je zapotřebí tímto způsobem zatlačit na evropské instituce. V rámci směrnice, která je nyní platná, máme problémy zajistit, aby její ustanovení byla naplňována. Což je věčná slabina Evropské unie. Toto nedodržování smlouvy, nedodržování předpisů. Možná by stálo za to mít nějakou specializovanou evropskou nebo národní instituci, která by dohlížela na plnění předpisů. Například v Polsku e, se chystá nový zákon o experimentech na zvířatech a trend je bohužel takový, že etické výbory ovládají ti, kteří mají zájem na experimentech se zvířaty. Proto je zapotřebí dohlížet na respekt dobrých životních podmínek. Děkuji. I will try to be very short, uh, but I like uh, to. Uh... Já se pokusím hovořit velice krátce, ale zmíním několik eh, bodů, které se objevily v této debatě. Chci říci zcela jasně, že eh, došlo k pokroku, pokud jde o alternativní metody. Zmínili jste například toxikogenetiku. To je pravda, to je pokrok. Což ale neznamená, že už teď tím lze nahradit pokusy na zvířatech. Studie, které využívají tuto novou technologii, jsou zatím ve fázi vývoje. Chtěla bych tedy ještě jednou zopakovat, co už jsem řekla. Musíme podporovat a povzbuzovat výzkum alternativních metod. A abych odpověděla na e, otázku paní Sander, jsem si jistá, že Horizont 2020 je jednou z možností. Tam lze podat přihlášku k výzkumnému projektu alternativních metod. Právě tak jako výzkum zlepšení modelování na zvířatech. Chtěla bych také zmínit, že jste tu hovořili o HIV. Já se zabývám HIV už mnoho let a vy jste hovořili o tom, že zatím nemáme žádnou vakcínu. Já naprosto souhlasím s tím, že nemáme vakcínu proti HIV, ale opravdu si myslíte, že jsme nic nezjistili ze zvířecích modelů a ze studia lidí? Proč myslíte, že teď děláme pokroky ve výzkumu vakcíny proti HIV? To proto, že jsme nashromáždili množství vědeckých informací v průběhu let a dnes, eh, jich, dnes je máme k dispozici. Neutralizující protilátky, eh, u kterých se ukáže, že jsou efektivní u zvířat, tak ty jsou předmětem nedávných vědeckých zpráv, které naprosto potvrzují data u e, modelů založených na opicích. Pokud na to se také ptala paní Sender, Pokud by nějaká vakcína byla dnes možná, nebo nějaký nový způsob léčby, vyvinutelný prostřednictvím alternativních metod, bez jakýchkoliv studií na zvířatech, ať už jde o vakcínu proti HIV, protože dnes lidé očekávají nějakou léčbu, která by jim je mohla vyléčit úplně. A tak bohužel musím odpovědět, že ne, dnes to zatím není možné. Doufám, že jednoho dne bude, ale zatím ne. Pak tu zazněla další otázka zda umíme přeložit data získaná na zvířatech do lidských dat. Tak samozřejmě, já jsem už zmínila ebolu, nebo vy jste zmínili ebolu. Tady bylo nedávno vyzkouš, vyzkoušeny tři terapie a bylo potvrzeno, že mají účinek i u lidí. Jedním z nich je koktejl protilátek, který na makacích ukazuje účinnost 43% u makaků. A studie na lidech, e, tady byla data nedávno zveřejněna, 45% účinnost u lidí. Takže ano, je to přenositelné, pokud je model využit správně e, při splnění nejlepších podmínek a to je to hlavní, to je to kritické. Konečně bych chtěla také říci, že bychom se neměli pokoušet stavět se proti alternativním metodám nebo stavět alternativní metody proti pokusům na zvířatech a proti klinickým studiím na lidech. Potřebujeme všechny tři tyto způsoby. Dnes se vzájemně doplňují a jsou naprosto nutné. A e, domnívám se tak jako vy z vás, že jednoho dne budeme mít lepší metody, lepší přístupy a budeme moci omezit a i zastavit studie na zvířatech. A dosáhneme mnohem vyšší prediktivity u klinických studií u lidí. Zase to je takový e, apel na vás, protože jsme tu v Evropském parlamentu. Horizont 2020 je ten nejlepší nástroj pro inovaci. My potřebujeme inovaci alternativních opatření. Potřebujeme ji v budoucnosti. Potřebujeme inovaci k tomu, abychom vyvinuli lepší modely založené na zvířatech, ale e, jsem trošku znepokojená tím, že v horizontu 2020 se vůbec nezmiňují například nakažlivé choroby. Když se, obje, když se objeví někde ve světě nakažlivá choroba, jako je například ebola, tak to je tedy to je další apel z mé strany. Musíme se postarat o to, aby evropská výzva k podávání přihlášek projektů více odpovídala potřebám, pokud jde o e, lidi i zvířata. Děkujeme, paní profesorko. Chce se někdo zeptat pana ředitela Faltenberga? Mohl byste odpovědět, prosím? Děkuji, pane předsedo. Ano, pokud můžu, chtěl bych jenom zareagovat na několik bodů, které zazněly v debatě a které se týkají směrnice. Slyšel jsem, že směrnice eh, nepovoluje zavádění přísnějších opatření. Tak já bych chtěl přečíst člán... Přečtěte si článek 2 eh, té směrnice a zjistíte, že to je povoleno. Je povoleno přijímat silnější opatření v těch členských státech, které měly už předtím. To je ustanovení, které mnoho členských států využívá, které podali oznámení, že mají přísnější opatření. Margaret Auken řekla, že dánská legislativa zavedla práva o snižová, zavedla předpisy pro snižování bolesti u zvířat prostřednictvím anestezie. Tak zase tady bych vás chtěl odkázat na článek 14 směrnice, protože i ten je součástí směrnice 2010, o které dnes hovoříme. A v neposlední řadě eh, jsem tu slyšel, že není pro vědce možné vzdorovat rozhodnutím evropské, eh, evropských vědeckých agentur, ať už je to ECHA nebo další. Tato směrnice tak jako každý jiný legislativní text může být napadena každým evropským občanem. Můžete se obrátit přímo na soud, nebo můžete jít přes komisi, můžete jít přes eh, výbor stížností parlamentu, cest je hodně, tak jako u jakékoliv jiné evropské legislativy. Já si myslím, že to bude důležité je, bude důležité, tak jako u jiných legislativ, abychom aktivně pracovali na správné implementaci, tak abychom splnili cíle, které má tato směrnice na zřeteli. Děkuji. A nyní jménem organizátorů eh, dám slovo panu Rajsovi. Merci beaucoup. Děkuji. Já bych chtěl zdůraznit pár vědeckých poznatků, jednoduché poznatky, abyste si udělali sami úsudek eh, i eh, podle toho, co řekla paní profesorka, které děkuji za expoze, které bylo zajímavé, ale nepřesvědčilo mě. Především zde, když se podívám na publikace paní profesorky, takže jich asi 215 teď hodně. Těch jejich příspěvků se právě týká problematiky přenosu HIV eh, z matky na dítě. Ano, to mě velice zaujalo, tyto publikace, chci jí za to poděkovat, eh, že přispívá řešení tohoto významného problému. Ale obecně řečeno, kdybychom mohli vyléčit AIDS, tak již bychom nepotřebovali si dělat starosti s přenosem mezi matkou a dítětem u tohoto viru. A proč tedy eh, nevyvinout nějakou terapii proti AIDS? Paní Sinusy již 30 let dělá výzkum a snaží se nalézt léky. Eh, máme i desítky tisíc studií na stejné téma, které byly publikovány a zatím žádná léčba není. Takže třeba si položit otázku. Já jsem měl na starosti jednu laboratoř a já jsem tam pracovala na výzkumu a e, e, prostě já jsem pracoval podle hypotézy, když jedna hypotéza nefunguje 3-4 roky, tak to nechám a jdu cestou jiné hypotézy. A paní Sinusit pracuje na jedné hypotéze již 30 let. A e, léčba makaků, z toho se vychází i šimpanzů, ano, e, takže u nich lze tedy studovat virus, ne HIV, ale SIV. Tento virus je SIV. Takže HIV a SIV, to jsou dost odlišné věci. A výsledky nám ukazují eh, nepopiratelným způsobem, možná ani to nevíte, že HIV a SIV nejsou to tež. A teď bych chtěl eh, tady přednést takovou hypotézu, abychom mohli tedy mm, řešit problém HIV, pokud bychom chtěli mít vakcínu proti AIDS, tak to je téměř nemožné, protože neustále tedy ten cíl, ten terč, jak si nám e, se vyvíjí, protože ten virus mutuje pořád a když tedy vy něco naleznete proti jednomu tomu viru, tak e, e, za chvíli se vám změní, tedy zmutuje, takže to se těžko vyřeší vakcínou. Ale když se podíváme zblízka na mechanismy, které umožňují, aby tento virus eh, unikal imunitnímu systému a aby eh, vlastně ten imunitní systém likvidoval, tak tady potom bychom měli řešit ten problém touto cestou. A ve Francii eh, Národní centrum pro vědecký výzkum také tedy získal patent pro terapeutickou, terapeutické postupy u AIDS, které umožňují definitivně eliminovat virus z těla pacienta. Tento patent, ten byl navržen farmaceutickému průmyslu a i, i, i paní, tady je mluvčí tedy, jak vidím, tohoto průmyslu, takže tam ale oni řekli, nejprve udělejte klinické testy a potom za náma přijděte. A ten, eh, to centrum řeklo, no to ale není vaši kompetenci. Takže já potom jsem několikrát se obrátil ještě na ty velké eh, představitele farmaceutické průmyslu a všichni mi řekli to tež. To znamená, No pochopte, AIDS pro nás to je velký biznis. To je 300 miliard ročně. A tudíž vůbec nechceme tedy si podřezat pod sebou větev. A já bych chtěl říct, aby paní Sinosi se k tomuto také vyjádřila. Bardzo dziękuję. Proszę o krótkie odniesienie się pani profesor. Děkuji za tento příspěvek? Ještě někdo? Ano, ráda, protože eh, bych nejprve chtěla objasnit, že nereprezentuji žádnou farmaceutickou firmu, protože jsem nikdy sama nepracovala eh, ve farmaceutické firmě. Já jsem vědkyně, eh, pracuji pro akademii. Nikdy jsem nedostala žádné finance od farmaceutické firmy. To bych chtěla opravdu objasnit. Za druhé myslím, že jste se příliš dobře nedíval do mé literatury. To eh, opravdu musím s politováním říci, protože už je to více než 33 let. Už nepracuji na přenosech mezi matkou a dítětem, eh, nepracuji eh, na výzkumu vakcín, a chtěla bych vám objasnit, že existuje léčba HIV. Dnes už HIV se nepovažuje za smrtelnou chorobu. Pacienti mohou žít s HIV. Podařilo se nám zabránit více než 4 milionům úmrtí na světě díky této léčbě. Dnes, dnes HIV je chronická infekční choroba. A ta léčba nejen eh, zabraňuje úmrtím pacientů, kteří mají očekávanou délku dožití velice podobnou očekávané délce dožití u lidí, kteří nemají, kteří nejsou HIV pozitivní. Zároveň ale ta léčba působí jako prevence. Tato léčba může zabránit přenosu z matky na dítě. To mohu s radostí říci, že dnes nemáme v zemích, kde je dostupná tato léčba, v těchto zemích už nedochází k přenosu HIV 1 z matky na dítě což je úžasné. Nicméně je velice těžké zpřístupnit tuto léčbu všem. Pouze 40 lidí na světě z těch, kteří jsou infikovaní HIV, mají přístup k té léčbě. 60 nemá přístup k léčbě. Znamená to, že stále ještě musíme činit pokroky. A má laboratoř pracuje na porozumění mechanismům, eh, podle nichž někteří jednotlivci dokáží přirozeně dostat pod kontrolu eh, tu infekci, což je něco úplně jiného, než to jste zmínil. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zamknęliśmy drugi panel. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Děkuji, paní profesorko. Tím se dostáváme na konec eh, druhého panelu. Děkuji všem eh, našim hostům. I vám, paní profesorko. A nyní se dostáváme k třetímu panelu, který eh, zahájí paní McIver. Prosím, přistupte k nám na pódium. Já bych vás chtěl upozornit na problém atraktivity Evropy, pokud jde o fundamentální výzkum. Náš kontinent možná časem bude velice neatraktivní pro vědce. A testy a výzkum se přesunou jinam, do jiných částí světa, kde je méně restriktivní právní rámec. Jsou to poměrně těžká dilemata. Máte 10 minut, prosím. Dobré odpoledne. Děkuji mnohokrát za pozvání na dnešní slyšení. Ráda bych také pogratulovala organizátorům této eh, občanské iniciativy, které se podařilo eh, sebrat více než milion podpisů od těch, kteří jsou proti testování na zvířatech. Já bych se ráda zaměřila hlavně na konkrétní kroky spíše než na argumenty, které jsme si vyslechli, protože je několik kroků, které můžeme podniknout okamžitě a které můžeme naplánovat do budoucna. Tady jde tedy o kroky, které vychází z, ze stávajících závazků, protože některé eh, povinnosti už máme nastaveny a pomohly by eh, nám eh, odstoupit od testování na zvířatech už dnes. Co tedy konkrétně můžeme udělat? Hodně se tady hovořilo o tom, jak funguje testování na zvířatech. Slyšeli jsme diskusy o tom, co se zvířatům dělá a proč. A naopak, jak to můžeme spochybnit. Nicméně, všechno to začalo v roce 1933, kdy eh, v roce 2003, kdy eh, občané se poprvé postavili proti testování eh, kosmetických přípravků na zvířatech. Politici zareagovali a potom konečně v roce 2013 jsme eh, měli zákaz eh, využívání eh, testovaných kosmetických, kosmetických přípravků které kostované na zvířatech v Evropě. Ehm, téma, o kterém se asi nejvíce hovoří, je regulační testování regulační testování. To je ale asi pouze 10% celkového eh, objemu testování na zvířatech, ke kterému dochází. Takže čeho já si vážím nejvíc eh, ohledně této občanské iniciativy je, že jsme se posunuli od toho regulačního testování na veškeré další využívání zvířat, včetně eh, biolékařské, biologické medicíny. Takže proč politici teďka se tolik zajímají o to, co se děje. V roce 2001 z návrh REACH eh, ukázal, že se, by se mohlo používat až 45 milionů zvířat pro testování. O 15 let později já se stále věnuji tomu, abych zajistila, abych dokázala to, že eh, dostojíme povinnostem, závazkům v tom smyslu, že budeme používat alternativy k zvířecímu testování tam, kde je to možné. To znamená, existují alternativy, které už byly dohodnuty a schváleny. Ještě bych mohla více hovořit o e, tématu REACH, ale e, nemám na to dost času, takže přejdu dále e, co jsme ještě zaznamenali za, pat, za posledních 15 let, to je tedy eh, předložení té nové směrnice 2010-63. Eh, eh, v souvislosti s touto směrnicí se ukazuje, že ještě můžeme udělat mnohé, co se týče provádění této směrnice v praxi. A také víme, že v rámci této směrnice je několik postupů pro pokrok do budoucna. Ještě se vrátím k tomu výzkumu v biologické medicíně. Tady máme příležitost vrátit se k výzkumu, který eh, zareaguje na to, že 90 eh, zvířat, které se využívají pro testování, se používá pro základní výzkum. Eh, teď se opravdu nacházíme v průlomovém okamžiku je to poprvé, kdy se o výzkumu hovoří eh, tímto způsobem eh, v tomto orgánu, takže já bych opravdu ráda poděkovala všem těm, kteří eh, to umožnili. Díky nimž o tomto takto hovoříme. Vývoj léčiv je v současné době v krizi, zažíváme krizi. Um, má organizace Human Society se snaží poukázat na problémy spojené s výzkumem eh, používající eh, zvířecí modely eh, pro léčivé přípravky. Tady nejprve tedy jde o otázku vůbec účinnosti látek v těch zvířecích modelech, protože tady jde o to vytvořit nějaký zvířecí model lidské choroby. A takovou tu nemocí třeba ta zvířata vůbec přirozeně netrpí. Takže ty symptomy musí být navozeny a potom teprve ty navozené symptomy se nějakým způsobem léčí. E, potom se přistoupí k toxikologickým testům. Po testu účinnosti a po toxikologii 95 nových e, léků, které jsou tedy kandidáty na nové léky, prostě nejsou úspěšné při klinických testech na lidech. A to je něco velmi důležitého. E, toxikologie je tedy nespolehlivá a ten první model je také nespolehlivý. Zatím jsme hovořili spíše o toxikologii než o účinnosti, ale podívejme se na tu účinnost. Například roztroušená e, skleróza, 99% léků, které se testovaly, které došly k, ke klinickým testům, potom selhaly. Takže po dekádách testování na zvířatech opravdu máme jenom hrstku léků. A mohla bych pokračovat v podobných případech, takže jaké máme možnosti, jaké máme nástroje. Jeden z nástrojů je ve smlouvě. Článek 13 nám připomíná, že eh, dobré životní podmínky zvířat jsou eh, důležitou prioritou v Evropské unii. A směrnice 2010-63 nám zase připomíná, že dobré životní podmínky zvířat jsou hodnotou eh, Evropské unie. To je něco, na co nesmíme zapomenout a nesmíme to ignorovat. To by nás všechny mělo pohnout k nějakým konkrétním krokům. Jak tyto hodnoty eh, přeložit, eh, dostat do praxe? tady jsem si připravila něco o e, testování na zvířatech. 2% z těch 12 milionů, ke kterým dochází každoročně v Evropské unii, to jsou e, takzvaně závažné testy. Máme celou řadu příkladů takových e, experimentů, ale tady máme příklady jako například nevyhnutelné elektrické šoky Eh, kompletní izolace pro eh, dlouhé období, imobilizační stres, eh, které, který způsobuje například selhání srdce, krys a podobně, nebo nucené plavání, testy zátěžové a podobně, až které mohou vést až ke smrti zvířat. Zvířata nemohou mluvit, takže nám nemohou říct, jak se přitom cítí a zamysleme se tedy prosím nad našimi závazky eh, dobrým životním podmínkám zvířat a přikročme k novým krokům, protože i samotná směrnice říká, že konečným cílem je plné nahrazení postupů využívaných na živých zvířatech jinými postupy. Co tedy můžeme udělat pro to, abychom eh, plně nahradili tyto zvířecí modely? Můžeme třeba se zaměřit na otázky eh, financování. Například eh, máme UK Delivery Plan, který to je vlastně takový kontingenční plán ve Spojeném království. A orgány, je to mezi nej, nejrůznějšími orgány, které zodpovídají za ochranu životního prostředí, za ochranu pot, potravin, bezpečnostní potravin a tak dále. A tady vlastně se vytváří konsensus, který e, vychází z podnikatelských e, příležitostí, ale také tedy e, příležitostí pohody zvířat, protože ta obrovská neúspěšnost těch testů je stejně důležitá jako otázka eh, pohody zvířat. Pro tu samotnou směrnici, ta samotná směrnice eh, má motivační faktory, jako například hodnocení projektů, retrospektivní hodnocení, kde je možné přeskoumat, zda bylo dosaženo cílů eh, daného výzkumu, poté co proběhne, tematické přeskumy kdy komise pracuje se zainteresovanými stranami, to jsme všichni my z nás, se rozhoduje na prioritách pro přeskum a pokrok. Máme také eh, Evropskou eh, referenční laboratoř. Eh, tato laboratoř se zaměřuje byla roz, vlastně působnost této laboratoře byla rozšířena v roce 2010 tak, aby bylo možné teď vytvořit eh, strategii pro nahrazení eh, testování na zvířatech. A co se týče vědecké obce, tak eh, ve Spojeném království se ukazuje, že někdy odborné časopisy i samotní vědci jsou konzervativní, ale my musíme tohleto prolomit, abychom mohli přistoupit ku předu. Děkuji. Rozpoczynamy wypowiedzi pań i panów posłów. Děkuji. A za různé skupiny zde máme nejprve pana Kaputo. Máte tři minuty, pane Kaputo. Ano, děkuji, pane předsedo. Především já chci poděkovat za tuto iniciativu, která je důležitá, má i velký společenský dopad. E, e, děkuji paní McIvor za vyčerpávající expoze. K těmto tématům si myslím, že e, je třeba vést fundovanou diskuzi, širokou, bez předsudků, především, i když jste ve vědeckém světě existují rozdíly, názorové rozdíly a ty nám ukazují, jak je těžké vůbec dospět k nějakému efektivnímu řešení, které by zohlednilo veškeré názory. A Mm, takže milion, eh, miliony eh, občanů podepisují podobné iniciativy, tak potom parlament má povinnost vyslechnout jejich názory a postavit se k tomu nějak. Milion podpisů, to eh, není snadné schromážit milion podpisů, takže já chci poděkovat organizátorům za jejich angažovanost a je to v podstatě vítězství pro všechny evropské eh, občany, eh, poněvadž eh, zde se ukazuje, jak občané mají možnost ovlivňovat komunitární politickou agendu a příliš často občané jsou často krok před naší politikou, to nám to ukazuje. Milion občanů tedy požaduje, aby Evropská komise zrušila směrnici, o mm, e, používání zvířat pro vědecké účely, aby předložila nový návrh, který by zrušil používání těchto pokusů. A počet podpisů nám ukazuje, že pokusy na zvířatech je mm, tematika velice citlivá u občanů, a to z důvodu etických, morálních i z důvodu e, pochybností o užitečnosti, tak jak jsme zde i slyšeli od předřečníků vivisekce eh, je pochybná a tudíž chtějí, aby evropské instituce více dbaly na eh, pohodou zvířat eh, a skutečně zde co jsme viděli, to je toho důkazem. A e, zví, e, zdraví zvířat pro Evropskou unii vždycky bylo prioritou. E, máme zde článek 13 smlouvy o fungování EU a určitě i zde občané jsou na to velice citliví a Evropská komise tedy musí reagovat konkrétním způsobem. A to především si myslím, že dnes evropští občané přispívají celým způsobem proto, abychom šli správným směrem. Je třeba, abychom především vnesli transparentnost do této praktiky, do těchto praktiky, praktik, tedy pokusu na zvířatech, abychom více a více používali alternativní cesty, tak jak řekla paní doktorka. A teď k tomu prvnímu eh, eh, bodu, to znamená používání těchto praktik, tak je třeba, aby ti, kteří to dělají, tak aby vždycky prezentovali cíle daného projektu i počet zvířat, které použili. A jakmile předloží to informace, tak evropské státy by měly toto zveřejňovat, tak aby občané věděli, co se děje v laboratořích. Za druhé, k tomu, že komise by měla intervenovat především s těmi náhradními metodami. Zde eh, ten eh, model, tedy eh, zvířecí model v vozovkách nestačí zde tam, kde existuje další metoda experimentu při nepoužití zvířat, tak ta, by, ta metoda alternativní by se měla používat vždycky povinně a e, mělo by to tedy být zavedo, zavedeno jako povinnost e, a neměli by mít věci možnost se rozhodnout, e, jak budou postupovat. A pokud jde o alternativní metody, které budou validovány, tak to budou jediné cesty a protože pokud toto zavedeme, tak přece nikdo nemůže být proti. A já e, e, souhlasím s paní McIver, pokud se nám podaří aspoň toto, tak to bude dobré. Jinými slovy, Vzhledem k tomu, že e, náhradní metody jsou zakotveny v evropské legislativě tady, tak já si myslím, že je třeba, abychom investovali tedy do těchto nových metod a e, to by měla být absolutní priorita.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 tolik neopodstatněných nedostatků této směrnice. Zde tedy i se hovoří o zjednodušeném, administrativním postupu, kdy členské státy mohou tedy odsouhlasit tento výzkum na pět let, eh, pokud eh, tedy to bude ten, ta cesta um, umírněná, to jsou články 40 smlouvy tedy směrnice. A zde lze tedy používat pokusy na zvířatech pro diagnostické metody s jednodušeným postupem, administrativním způsobem a vůbec se ani nechce, aby ty projekty byly Eh, technicky nějak prezentovány a zde věci anonymně prostě jenom poskytují určité informace, eh, které podle nás ale by měly existovat, eh, měly by být zásadní, to znamená počet zvířat, které budou používat, počet těch pokusů a tento spis, tato dokumentace by měla být publikována. A podle našeho názoru je třeba zde eh, zavést větší transparentnost, aby se skutečně vědělo, co se děje za dveřmi laboratoří, což se teď neví, abychom zde neměli ty skandální případy porušování práv zvířat. Bohužel to existuje. Zde tedy se ptáme, jak tedy eh, mm, toto zlepšit, protože zde eh, často i ty statistické údaje o mm, používání toho zjednodušeného administrativního postupu, ty jsou často eh, ty statistiky falešně podávány. Zde je třeba je znát, je třeba vyslechnout názory evropských občanů. To je povinnost pro tento parlament i pro celou Evropskou unii. To není nějaká varianta. Ne, z důvodu tedy těch nejlepších je třeba vyslechnout názor občanů. Děkuji pan posel Mark Demesmaker. Děkuji pan Mark Demesmaker. Chtěl bych poděkovat paní McIver za velice zajímavou prezentaci. Chtěl bych také využít této příležitosti k tomu, abych pogratuloval organizátorům Evropské občanské iniciativy za eh, jejich eh, dobré výsledky. Já bych chtěl přistoupit k těmto problémům s otevřenou myslí. Já mám rád lidi, ale mám rád i zvířata. Myslím si, že se musíme vyhýbat testům na zvířatech a v dlouhodobém horizontu je musíme odstavit úplně. Chtěl bych se zeptat na možný dopad dohody TTIP. Vy jste řekla správně, že dobré životní podmínky zvířat jsou jednou z hodnot Evropské unie. TTIP bude mít dalekosáhlé důsledky pro zvířata využívaná k vědeckému testování. A následky možná budou pozitivní, protože TTIP to je transatlantické partnerství pro obchod a investice a jeho cílem je harmonizace obchodních standardů, která má prospět růstu a tvorbě pracovních míst. Zároveň u něj jde také o to, abychom se vyhnuli duplikací našich standardů. TTIP by tedy mohl přispět k naplňování principů 3R a snížení počtu e, pokusů na zvířatech. Mě by zajímal váš názor. Děkuji paní Eleonora Evi, prosím. Sí, grazie. No, děkuji. Tudíž především chci zde eh, mm, zde eh, bych ráda, aby komise reagovala eh, konkrétně na tuto iniciativu Stop section a ne tedy, aby to bylo stejně jako mm, to bylo u té iniciativy, které se týkala vody, tam to nebylo nedostačující. Zde ještě, pokud o tu směrnici 63-2010 eh, a článek 16, kde se hovoří, že mm, to eh, zvíře, které bylo použito, se může použít znovu a mm, mm, tím směrněným, směrným způsobem. A není zde nějaký limit, kolik, kolikrát lze to dítě, to, lze to zvíře použít a zde eh, zde existují různé praktiky, které se považují eh, eh, za přípustné, nebo jsou tedy v té, směrnici, v té směrnici v příloze 8. Takže směrnice stanovuje, že ta závažnost se eh, posuzuje podle bolesti, utrpení, prodlouženému utrpení, kterému je podrobeno to zvíře. A vlastně poprvé zde, e, zde existuje rozdíl ve srovnání se směrnici 86 a já se ptám, proč vlastně tady se udělal krok zpět, to je krok zpět v té nové směrnici a ne krok před. A e, takže e, lze, lze tedy používat i dokonce divoká zvířata, kromě těch domácích zvířat. A já se ptám tedy, zde komise nemyslí si, že bychom měli tedy si jasně říci, že tato směrnice v podstatě eh, mm, je k tomu, aby chránila pohodu zvířat, anebo ne. To je třeba si objasnit, čemu má sloužit. Děkuji, pan Claude Turmes. Tiere sind Děkuji, pane předsedo. Zvířata jsou cítící bytosti a proto těch 11,5 milionů eh, pokusů na zvířetech, které ještě máme v Evropské unii, to je strašlivý stav, který nemůžeme akceptovat. Nyní máme o 0,5 milionů méně za posledních 5 až 8 let. To zas tak opojný ten úspěch není ten pokrok není. A proto je dobře, že e, občané nám ukazují, že musíme vyvíjet politický tlak na to, aby se věci pohnuly z místa. E, já se domnívám, že to, co jste eh, tady nadnesla, to, kde se ty pokusy konají, to je extrémně důležité. Méně než 10% je v, těch, v regulačním rámci a, 10%, a těch 90% v biomedicíně nebo v podobných oblastech a právě tam bychom měli konat. Eh, musím upřímně říct, říci, že ty výčitky některých kolegů, eh, zejména eh, pana Tarabelu, Tarabely, si myslím, že jsou poměrně pominulé. Myslím si, že v podstatě je to podobné jako zákaz trestu smrti, je to podobně neakceptovatelné. A já si myslím, že je potřeba omluvit za tento výrok. Důležité je, aby komise vzala tuto občanskou iniciativu velice vážně. Já e, očekávám od komise konkrétní odpovědi, jednak ohledně stávající směrnice 2010 lomeno 63. Nevím, jestli je potřeba ji opravdu zrušit, ale je poměrně jasně dané, že tu směrnici je třeba vylepšit. Za druhé je potřeba pokračovat s více penězi e, do alternativních metod, ale tady máme podle mého názoru ještě větší problém. A to je nedodržování a nesprávné prosazování směrnice o kosmetických přípravcích. Pokud máme správné informace, tak já se omlouvám, pane předsedo, ale i další přetáhli o více než o minutu, tak mi dovolte dokončit větu. E, víme, že se využívají e, určité praktiky v, podle směrnice o kosmetických přípravcích a jak to můžeme ukončit, protože to se nedá vůbec nikomu vysvětlit. A dále, vy hovořil jste, hovořili jste také o konzervatismu ve společnosti nebo v, ve vědecké komunitě. Co můžeme konkrétně dělat, abychom prolomili e, tento konzervatismus?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 Děkuji, pane předsedo. Zde jsme slyšeli různé argumenty těchto dvou panelů a třeba předchozí zpravodajka nebo přednášející uzavřela tím, že eh, my eh, přece mm, eh, my musíme mm, požadovat po Evropě, aby podporovala výzkum, ale tento panel nám odpověděl, odpověděl že stávající pravidla nejsou dodržována ani. A mm, zde jsou dvě tedy možnosti, dvě volby, dvě cesty, které se nabízejí jsme slyšeli, ale ta, která je podporována, je pouze jedna. A tudíž jsou se občané a mm, přece občané ti chtějí tu alternativní cestu. Zde ale chybí politická vůle. Politická vůle, která by podporovala buď ekonomicky, eh, mm, normativně i tuto volbu, tuto cestu, tuto druhou cestu. My jsme to definovali přece i ve smlouvě o fungování EU v článku 13. Jsme hovořili o nutnosti pohody zvířat. V těchto dnech, tyto týdny, Rada a Komise a parlament nyní vyjednávají o nařízení o eh, nemocech zvířat přenosných na člověka. A mm, zde i se hovoří o tom, že je třeba věnovat velkou pozornost pohodě zvířat. A ale nakonec tato ustanovení byla vymuta z toho návrhu, že tam nepatří. A já se ptám tedy, jaká je ta naše politika? Chceme naslouchat občanům a skutečně vytvořit nějakou obecnou normu chránící pohodu a zdraví zvířat? Děkuji. Poprosíme našeho experta, paní Makajová. Děkuji a nyní poprosím eh, naši expertku paní McIver, aby se vyjádřila. Prosím, máte slovo. Děkuji za všechny otázky a připomínky. Pokud jde o, o ty neodůvodněné chyby ve směrnici, tak ano, eh, je tam mnoho, které jsou neomluvitelné. A ten zjednodušený postup, o kterém jste mluvili, je, je jeden z nich. Další je, že v rámci hodnocení projektů eh, jestliže test je požadován zákonem, tak je potřeba ho vykonat, i když existuje alternativa. To je potřeba změnit. K tomu konzervatismu se ještě vrátím. Pokud jde o T-typu, pokud je o tý typ, tak experimenty na zvířatech představují zajímavý případ. V rámci regulatorního testování mají velké společnosti a korporace tu výhodu, že může zredukovat počet testů a šetřit peníze. V rámci typu tedy existuje silný tlak na snížení počtu provedených pokusů na zvířatech což ovšem nepokrývá legislativu o dobrých životních podmínkách zvířat. Takže například ve Spojených státech krysy a myši, kteří jsou nejčastějším zvířatem při pokusech, nemají vůbec žádnou ochranu ze zákona. Takže tady je typ hrozbou v této oblasti. Kromě toho došlo v Evropě k pokroku, pokud jde o kosmetické přípravky. A já bych se obávala toho, že jakákoliv ztráta demokracie vlivem TTIPu by eh, nám sebrala příležitosti zavádět legislativy podobného typu čistě na základě veřejného mínění a veřejných kampaní. Eh, pokud jde o eh, Eh, opětovné využívání, tak ano, je, je škoda ostuda, že máme tak laxní zákony. Je to podobné jako u těch takzvaných eh, bezpečnostních doložek, které by eh, umožnily pokusy, které jsou závažnější než na tom seznamu za určitých okolností. A to je, to, mají, to, to je potom odpovědnost průmyslových lobbystů při vyjednávání je to směrnice, je to projev touhy nic nezakazovat a dát příležitost jít za rámec čehokoliv, co je, eh, co je zákonem dovoleno. To je jednoznačně nedostatek, eh, slabina směrnice, protože tato, tyto doložky teoreticky umožňují pokusy i na eh, lidopech a myslím si, že mechanismus, jakým se to dělá, je poměrně nešťastný. Pokud je o to prolomení konzervatismu, tak je důležité, aby eh, spolu jednotlivé strany neustále hovořili a komunikovali a je zapotřebí vysílat koherentní signál vůči komisi ohledně toho, eh, jakým směrem se chceme ubírat, jak nahrazovat pokusy na, zvířatech, na zvířatech a e, jak bojovat s tím číslem 95% neúspěšnosti, jak se posunout k novým modelům a e, jak e, zajistit, aby byly správně pochopeny ta, ta, ta selhání v účinnosti. Pokud by to zlepšilo životní podmínky zvířat, bylo by to dobré. V rámci stávající směrnice existují příležitosti, ale musíme zajistit, aby směrnice byla plně implementována. A odpovědnost za to nesou členské státy státy. Podle toho, jak implementují určité procesy, tak potom bude takto ten projekt hodnocen. A pokud hodnotitelé budou toho názoru, že ten projekt neodpovídá vynaloženým nákladům a také požadavkům na dobré životní podmínky zmířat, může ten projekt být zastaven. Právě tak, pokud existuje lepší vědecká alternativa, což by v biomedicíně mohla být technologie založená na lidské medicíně, tak mohou zkrátka zamítnout žádost o výzkum. Takže to jsou různé možnosti, kterými lze eh, nahrazovat eh, experimenty na zvířatech. Děkuji.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 the biggest challenge, the biggest challenge to the European Citizens Initiative is not the science, ladies. Největší výzvou, kterou máme před sebou, není věda, ale je to komunikování. Eh, účelem eh, této iniciativy je pozvednout to na um, rovinu zvířecího modelu a nám se dnes podařilo jenom tak eh, škrábnout ten povrch Eh, celého tématu. Takže my žádáme komisi o to, aby zorganizovala vědeckou veřejnou debatu, která by připomínala jakousi veřejnou porotu, kde by odborníci neměli 10 minut, ale třeba 3, 4, 5 dní na to, aby důkladně dohloubky prodiskutovali argumenty z obou stran, protože pokud nemáme nebo nebudeme mít takovouto eh, debatu do hloubky, tak zklameme více než milion lidí, kteří podepsali tuto iniciativu, ale můžeme také zklamat celou řadu eh, pacientů, kteří potřebují personalizované léky, které jsou jim šité na míru. Eh, takže mm, problém není technologie. Určitě třeba znáte Botox, to je technologie, kterou ještě všichni znáte, ale nepoužíváte. To je v podstatě eh, toxická látka je to zřejmě nejjedovatější látka ve vědě. A e, řadu let vědecké společenství říkalo, že není možné e, používat e, sílu botoxu na někde jinde než na myších, ale Právě proto, že má kosmetický účitek, úči, ú, účinek, podařilo se přesvědčit výrobce Elegen ve Spojeném království Botoxu, o tom, že vlastně je možné nalézt eh, testovací metody, které jsou jiné. A eh, právě u Botoxu k tomu došlo doslova přes noc. Přes noc se nalezly buněčné tkáně, na něž to bylo možno testovat. Eh, takže tady vlastně jde o opravdu komplexní poselství, které předkládáme lidem potřebujeme vážnou vědeckou debatu. Já si myslím, že ji můžeme vyhrát. A ve chvíli, kdy si veřejnost uvědomuje, že testování na zvířatech není nezbytným zlem, což je něco, co nám neustále podsouvali řadu let, tak v tu chvíli můžeme podniknout nezbytné kroky. Protože ve chvíli, kdy řekneme, že to není nezbytné, zůstane jenom slovo zlo a věřím tomu, že veřejná, veřejné mínění se proti němu postaví. Děkuji. ten sposób zakończyliśmy trzecią rundę. Děkuji, děkuji všem, čím jsme uzavřeli třetí panel. A nyní bych chtěl dát slovo panu Taminovi, aby eh, přednesl závěrečný projev. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tato široká diskuze, která eh, neobjasnila všechny vědecké problémy, ale nicméně i poukázala na některé evidentní problémy. Chtěl bych říci, že v podstatě eh, ze všech stran vyplynulo, že pokusy na zvířatech, že není něco, co by bylo schopné predikovat a dávat adekvátní odpovědi Eh, eh, a i ani není schopno podle smlouvy nám dávat eh, nástroje, abychom garantovali zdraví občanů. Takže já si myslím, že nemůžeme říci, že kvůli tomu, že nemáme nic lepšího, tak budeme používat tuto milnou pochybnou metodu. No ta je prostě pochybná, taková zůstane, ne kvůli tomu, že nemáme jinou alternativu, že najednou ta metoda se stane správnou. Ne. Problém je, jak vytvořit podmínky, aby tato milná, chybná cesta byla nahražena my zde e, e, apelujeme na zrušení směrnice jako takové. E, a zde byl takový určitý požadavek, že je lepší ji mít a, a zastávající podmínek, ale v tom problém není. Ano, tady je třeba, abychom Ehm, my eh, tedy se zbavili této směrnice eh, o pohodě zvířat, zvířat při pokusech. No proč? Protože když nebudou pokusy, tak ji nepotřebujeme, tak eh, nepotřebujeme chránit jejich pohodu při pokusech. Je třeba, abychom zde měli nástroje na ochranu zdraví občanů i na ochranu životního prostředí. A my chceme aspoň, abychom dospěli k tomuto cíli, ne zítra. My víme všichni, že tady je potřeba určitý čas, ale viděli jsme ze, ze zkušenosti, že je třeba si stanovat termíny, protože máme zde termín, to je program Horizont 2020 a víceméně my bychom mohli tedy si stanovit podobné datum, abychom eh, k tomu šli postupnými kroky a zrušili používání zvířat eh, eh, při pokusech, což bude ku prospěchu zvířat i lidí. Zde určitá část směrnice říká, že cílem je plná náhrada pokusu na zvířat a v jiných částech se říká, že používání zvířat bude nezbytné pro ochranu lidského zvaří. Buď je to jedno, či druhé. Je to v rozporu takový rozpor přece není přípustný. A my chceme proto vypustit tuto větu, vypustit jakýkoliv odkaz na nutnost pokusu na zvířatech a vlastně v určité přiměřené jisté lhůtě e, e, nahradit toto, používat alternativní metody. A tyto alternativní metody údajně nemohou nahradit všechno, ale přece zde je třeba, abychom do toho vložili adekvátní prostředky. Bez toho samozřejmě toho nedosáhneme. A mm-hmm, takže když nechceme dospět k tomuto výsledku, no tak nebudeme dělat nic, neposkytneme e, e, k tomu nezbytné nástroje a nedosáhneme toho. Ale já jsem přesvědčen, že ve světle toho, co jsme slyšeli, že pokaždé, když chceme nalézt metodu, ne tolik alternativní, mm, ale především efektivnější. Efektivnější eh, při používání zvířat, tak vždycky se to podařilo. A takže eh, zde jde jenom o tu vůli dát k dispozici prostředky, aby se podařilo nalézt tyto metody. A zde bych chtěl zareagovat na některé úvahy, které jsme tady slyšeli. Takže my chceme, aby třeba do dvou let eh, struktury EU zorganizovaly konferenci, tak abychom jasným vědeckým způsobem, abychom zohlednili všechny názory, abychom skutečně eh, měli jasno my jsme poskytli celou, celý dokument, dokumentaci, velkou bibliografii, která podporuje naše názory, to je k dispozici všem poslancům, my to dáme k dispozici i na internetu, aby všichni si to mohli přečíst, to bude mít zájem, v tom problém není, protože to je se snadno nalezne, tam v podstatě to jsou údaje z známé vědecké literatury a je třeba seriózně se toho zhostit a stanovit si i dokdy a e, protože e, čas e, je krátký a takže je třeba dospět tedy si objasnit tyto věci, on je snadné říct, já jsem proči, proči. A potom chceme, aby komise udělala toto, když říká, že zde existují reálné alternativní metody, to znamená nepoužívat zvířata, tak by to mělo být povinné ano, je pravda, že se to tam píše v článku 4 sice, ale podívejme se po celé Evropské unii, jak se toto dodržuje. A potom se podívejme na jiné normy, protože nestačí se podívat na normy na ochranu zvířat. A třeba podívejme se na další normy, které se aplikují, eh, třeba guidelines Eh, které se týkají těch eh, chemických látek, nebo REACH, pesticidy, biocidy, látky používané jako přídatné látky do potravin. A tam se vlastně de facto říká, že je třeba používat, eh, nebo že se mají používat zvířata při pokusech. Tam se nehovoří o alternativních metodách v těchto dalších normách. A potom validová, validace a tím uzavírám, validace, ta skutečně musí probíhat adekvátním způsobem, validace výsledků a musí zde být adekvátní financování. My máme přece evropské struktury i struktury, kde Evropská unie e, může spolupracovat e, s těmi e, centry, které se tomu věnují. Je třeba tedy mít prostředky, které se do toho vloží a nástroje. Ale ta metoda validování výsledků, takže ta musí být metoda, která Ehm, nám tedy eh, řekne, ano, alternativní metoda eh, je stejně eh, efektivní jako metoda pokusu na zvíře, za zvířatech a my zde máme spoustu údajů tedy o lidech. Ano, tady to je, a pokusy, máme klinické pokusy na, na lidech a tomu se také chceme vyhnout. My chceme prostě alternativní metody, které budou fungovat a které dají stejné výsledky a v podstatě takové metody, že existují, které dávají stejné výsledky, jako jsou pokusy nebo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 a mám pocit, že mm, všichni tedy sem přišli s nejlepšími úmysly a e, důležitý signál, který vysíláme, je, že všichni jsme pro vysoké normy, e, striktní normy e, na ochranu pohody zvířat, ale na druhé straně nesmíme zapomínat, že zde lidé trpí, že jim věda má své hranice. Tento návrh Hmm, zorganizovat konferenci na toto téma, to je velice rozumný návrh. A to je právě možná jeden ze závěrů naší schůze a to, že to je to, co předáme jako informaci Evropské komisi i ty parlamentní výbory, tedy PETY a ENVY, e, asi budou pro e, tento krok také. Děkuji, děkuji všem, děkuji občanům, děkuji za tuto občanskou iniciativu, která je velice významná, která nás upozornila na tu nutnost, abychom byli bdělí a Nemám čas teď, abychom dali slovo zástupcům Evropské komise. No možná bychom si mohli vyčkat tedy na jejich eh, eh, názor, postoj, protože i v programu eh, Horizon 2020 jsou určité prostředky vyčleněné a mohly by nám pomoci právě při realizaci myšlenek, které zazněly na této schůzi. Takže chci poděkovat všem za účast, chci poděkovat i především tomu milionu, více než milionu evropských občanů za tuto iniciativu. Děkuji organizátorům, eh, kterým děkujeme za vynaložené úsilí. Čímž končím dnešní schůzi a přeji všem příjemný večer a slibuji, že určitě k tomuto významnému tématu se vrátíme v dohledné budoucnosti.